strategy. thank you very much, and I would like to give the floor to Mr. Benassi for ten minutes. Thank you. Thank you very much, dear chairman. Děkuji. Chci poděkovat, pane předsedo, za pozvání a pokusím se zodpovědět vaše otázky. Zmíním některé body ze stručné analýzy a jaké jsou tedy milníky, pokud je o malé a střední podniky. A, a potom také určitou prozbu vůči evropským institucím. A závěrem bych chtěl zakončit otázkou, ale pokud je o analýzu podle malé a střední podniky dopady mezinárodního obchodu jsou spíše výzvou než přežitostí. Například, když nadnárodní síť vstoupí na trh, tak eh, naše domácí řemesla čelí nekalé soutěži z třetích zemí. Mezinárodní konkurenceschopnost nezačíná na hranicích, ale již doma, protože se týká celého řetězce přené hodnoty ale týká se pouze mezinárodní konkurenceschopnosti nadnárodních hráčů, ale výkonnosti celých podniků, včetně dělby práce, zejména u malých a středních podniků. A z tohoto důvodu je tu jasná potřeba pomoci malým a středním podnikům mít přístup na trhy, ale také zajistit rovnou soutěž na mezinárodní úrovni. Mezinárodní obchod by měl mít ekonomické zaměřené pouze politické. Nové dohody o obchodu by měly být vyjednávány s regiony, kde existuje potenciál pro nárůst investic, kde je potřeba odstranit eh, obchodní překážky. Konkrétní body. Je třeba vytvořit rovné podmínky, pokud o mezinárodní obchod, aby ve všech oblastech bylo možné jít cestou globální aby Evropa měla lepší vyjednávací ofenzivní pozici, abychom mohli vytvořit srovnatelné podmínky pro evropské firmy na zahraniční trhy. Existují citlivé obory, které jsou i pro restrukturalizaci zranitelné, zejména z důvodu externích, kde nejsou důvod, není dodržována, když nejsou dodržovány příslušné normy ochrana duševního vlastnictví a další. A je potřeba podniknout ochranné kroky. Stávající nástroje obchodní ochrany by měly být lépe rozvinuty. Komise udělala mnoho v loňském roce, ale podívejme se na příklad eh, stížnosti v oblasti dumpingu. Existuje celá řada běžících eh, řízení a je potřeba, aby se tato pravidla zredukovala. Komise by měla pomáhat malým a středním podnikům, protože některé malé a střední podniky si nemohou dovolit nákladné právní zastoupení. Za třetí, efektivnější exportní nástroje jsou třeba protože stávající nástroje nejsou dostatečně využívány. Existuje databáze pro přístup na trhy. To je velmi kvalitní nástroj, ale je příliš složitý pro malé a střední podniky. Malé a střední podniky musí informovat velmi rychle o obchodních překážkách, kterým čelí, takže potřebuje mnohem větší schopnost zareagovat. Některé celní zprávy členských států zaostávají v boji proti padělkům. Neexistuje politická vůle čelit tomuto problému. Zaznamenali jsme v určitých zemích, že existují partnerství a je tu snaha o lepší využití tohoto nástroje, ale pokud jde o nové stále zastoupení, mělo by být využíváno, aby došlo k lepší informovanosti v oblasti padělků. Další velmi důležitý bod pro nás, že místo snahy se spojovat s malými a střední podniky bylo by efektivnější, aby komise chtěla využívat spolupráci místních a regionálních sítí, které se specializují na malé střední podniky, regionální podnikové asociace, obchodní komory a podobně. To jsou sítě, které by měly být eh, lépe využívány, protože mohou být skutečně využity. Samozřejmě takové sítě je třeba pěstovat. A týmy pro přístup na trhy jsou dobrým krokem, správným směrem, podle našeho názoru ale je možno získat mnohem více informací skrze adekvátní sítě uvnitř Evropské unie. Abychom mohli mít lépe uplatňované mnohostrané a dvoustrané obchodní nástroje, je třeba řešit otázku naplňování těchto dohod, institucionální dialog, nejen ze strany VTO, ale tyto nástroje nejsou dostatečně využity, nejsou plně uplatňovány, protože průhlednost u těchto nástrojů zatím ne, není dostatečná. Velmi vítáme úlohu EU v oblasti investiční politiky a vyzýváme Evropskou unii, aby ji využila pro další harmonizaci příslušných předpisů pro zahraniční investice. Závěrem Máme tu soupis požadavků. A abych zhrnul, co, což jsem již řekl, žádáme od evropských institucí, aby pokročili v, v obchodních jednáních pro další snížení cel a překážek obchodu, posílit ochranu před nekalou soutěží, zejména prostřednictvím nástrojů obchodní obrany, poskytovat lep, více informací a větší kvalifikovanou pomoc. Pokračovat v rámci partnerství, obchodních partnerství a snažit se nám pomáhá to lepší přístup na trhy třetích zemí, zejména v sousedních zemích. A je nutné také přijmout dočasné ochranné kroky, když je to nutné. Efektivní nástroje, které zatím nejsou využívány malými a středními podniky a, a zvýšit úroveň boje proti padělkům ze strany zejména celní zprávy v příslušných zemích a lépe spolupracovat mezi eh, Evropskou komisí, evropskými institucemi a národními a regionálními sítěmi. Další harmonizace předpisů, zejména v oblasti zahraničních investic. Jak už jsem řekl, Závěrem bych chtěl položit otázku a věřím, že to bude součástí následující rozpravy. Jak Evropská komise, Evropský parlament a Rada Evropské nebudou spolupracovat, aby bylo možné vyjednat příslušné zemi dohodu o volném obchodu. A co se stane, pokud jsou poskytnuty současně rozporné pokyny z Evropského parlamentu a z Rady Evropské unie. Děkuji vám. Mnohokrát děkuji a děkuji také za to, že jste dodržel čas. To vždy rádi vidíme. Dalším na řadě je John Monks, generální tajemník Evropské odborové konfederace. Prosím, máte slovo. This Děkuji za to, že se mohu zúčastnit dnešního slyšení. My na straně odborů rozhodně souhlasíme s tím, že Evropa potřebuje dobrou účinnou obchodní politiku. Je to velice důležité. Obchod je naprosto zásadní, s tím souhlasíme. Ale rozhodně se domníváme, že obchod Evropské unie a vnější vztahy by měly přispívat k cílům EU obecně, hospodářským cílům jistě, pokud je o konkurenceschopnost a pokud je o to, že potřebujeme žít v tom světě, ve kterém žijeme. Ale další věc je to, že nesmíme přehlížet specifické rysy Evropy v těch jednotlivých obchodních vyjednáváních. Takže neustále nám jde o to, abychom obchodní využívá, vyjednávání a politiku vnějších vztahů využívali jako určitý nástroj pro to, abychom prosazovali určité rysy evropského systému. Například jde o podporu udržitelného růstu, sociálních partnerství, slušné přiměřené práce, standardů Mezinárodní organizace práce a také Evropské listiny základních práv. A zdá se, že čas od času to potřebujeme. Konec konců soutěžíme s lidmi, kteří nemají sociální modely, kteří v některých případech nedodržují žádné mezinárodní standardy, co se týče lidských práv. Vůbec je nezajímají slušné pracovní podmínky. A dát jim přístup na obrovský evropský vnitřní trh za situace, kdy my budeme zcela nekonkurenceschopní, to nám připadá hloupé. Takže my chceme, aby si obchodní politiky byly vědomi těchto dalších rozměrů, třeba i životního prostředí, sociálního rozměru a lidských práv. Mimochodem, toto všechno se dobře odráží v článku 21 nové Lisabonské smlouvy. Také se domníváme, že Obchodní politiku je třeba uplatňovat otevřeným způsobem. Rozhodně vítáme úlohu, kterou teď má parlament na základě Lisabonské smlouvy v tomto ohledu. A domníváme se, že prioritní funkcí Evropské služby pro vnější činnost by mělo být rozšiřovat povědomí o evropském sociálním modelu. Konec konců my se domníváme, že slušný sociální stát napomáhá konkurenceschopnosti a civilizovanému životu. A mělo by to být jedním z našich cílů. Neoliberálové, jejichž ideologie tolik přispěla k nedávnému fiasku na finančních trzích, využívají všemožné způsoby k prosazení své vlastní ideologie v celém světě. A já si myslím, že my klademe důraz na něco jiného, my se na věci díváme trošku jinak. A měli bychom dělat to též, také bychom to měli prosazovat. A v tomto ohledu se domníváme, že služba pro vnější činnost by měla být takovým klíčovým vyslancem. Měla by mít sociální ataše. A tyto ataše by měli mít určité znalosti a určité schopnosti v oblasti sociální politiky a politiky zaměstnanosti. Neměli by to být jen diplomaté. Někteří z nich by možná mohli vzejít z organizací sociálních partnerů. Ještě jsme nestrávili tuto krizi, zdaleka ne. Zítra budeme mít v Bruselu demonstraci, kterou organizuje ETUK a která se týká té tendence uplatňovat úsporná opatření prakticky ve všech národech EU. Ale z této krize se všichni musíme poučit. Poučit se z toho, co se nepovedlo co bylo špatně. A špatně bylo to, že volné trhy, jak vnitřní, tak vnější, selhaly a selhaly natolik, že jsme téměř zahynuli a zachránili je nás jen obrovské finanční injekce do bank od daňových poplatníků. A nám rozhodně připadá, že toto bychom měli zohlednit. Zohlednit to, že nemůžeme všechno nechat jen na trhu. Má to své meze. Nemůžeme říct, že deregulace je v zásadě dobrá věc. Protože v řadě případů jsme se v posledních dvou, třech letech poučili, zjistili jsme, že regulace, možná inteligentnější regulace, by byla dobrá, ne špatná. EU by měla postupovat v souladu s OSN – aby nenastala ta katastrofální situace, kdy Světová obchodní organizace po celá léta neměla nic společného se Světovou organizací práce, jako kdyby každá působila na jiné planetě. A ne každá na jiném konci Ženevy. A to, co říká Mezinárodní organizace práce, se údajně vůbec netýká VTO. Došlo k jistému pokroku v posledních letech v těchto vztazích, alespoň pokud je třeba o společné studie. Ale pořád máme ještě daleko k nezbytnému integrovanému přístupu v celé rodině OSN. A chceme také zajistit, že budeme mít jednotné standardy z hlediska práce, lidských práv, životního prostředí a tak dále. Že, to, že nepůjde jenom o to, že buď vezmeme všechno nebo nic, že to bude dobrovolné a tak dále. Takže pokud se obnoví vyjednávání v Doha, a my doufáme, že ano, pak prohlášení ministrů VTO pokryjí tuto vazbu mezi obchodem a dalšími aspekty, na které odkazujeme. A jestli mohu, zaměřujeme se teď hlavně na bilaterální obchodní vztahy a chceme posílit závazek v kapitole udržitelného rozvoje je to v té nedávné dohodě s Koreou, která se připravovala. Chceme také regionální integraci napojenou na sociální záruky. A to by mělo být v tom obchodním rozměru, zejména v regionech AKT a Latinské Ameriky. A myslíme si, že na rozdíl toho, co říkal Andreas, v těchto částech světa nebude stačit jen určitý rozvojový přístup k obchodním vztahům. Dál jsme proti dohodě s, o volném obchodu s Kolumbií, alespoň do té doby, než tam neustane porušování práv nebo než se neprošetří a než budou mít odbory řádnou roli. A ještě další věci. Máme obavy z toho, že Indie se také brání zahrnutí kapitoly o udržitelném rozvoji, my bychom byli proti jakékoliv dohodě o volném obchodu, ve které taková kapitola nebude. V dohodě s Koreou taková kapitola o udržitelném rozvoji je, ale tam máme obavy z implementace a já myslím, že je velice důležité, abychom Koreu pořádně sledovali. A podobná, ne sice úplně stejná, ale podobná situace, co se týče prohlubování vztahů se Spojenými státy – mně připadá, že je důležité, abychom to rozvíjeli přes transatlantickou ekonomickou radu, nejenom na úrovni obchodu, ale i na dalších úrovních. Amerika se vždycky bránila tomu, aby se do tohoto dialogu zapojili sociální partneři, ale teď je v Bílém domě jiný režim a zdá se, že tyto dvířka, tato dvířka by možná mohla být zase otevřená. To tež platí pro Kanadu. Tam probíhá diskuze užším hospodářském partnerství. Evropská unie toho může ve světě udělat hodně dobrého na základě svých hodnot, na základě standardů, jako je třeba REACH, ať už jde o veřejné služby, transparentnost. Nám připadá, že toto jsou evropské hodnoty, které bychom měli dál prosazovat. To jsou hlavní věci, pane předsedo, na které jsem chtěl poukázat dnes odpoledne a doufám, že je plně zohledníte. Děkuji, pane Manxi. Nejprve bych se chtěl omluvit za to, že jsem se zdržel v důsledku bruselské dopravy. Děkuji kolegovi, že mě zastoupil. Vy jste, pane Manxi, zmínil několik věcí. na které jsme byli upozorněni na eh, obchodním fóru VTO v Ženevě obchod a sociální záležitosti se tam mimo jiné také projednávaly. Takže je dobré, že jste to právě zmínil. Děkuji vám. A přejdeme dál na pana Reného Van Slotena. Je výkonným ředitelem pro průmyslovou politiku a předsedou Business Europe, pracovní skupiny pro přístup na trh. Prosím. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Já se jmenuji René van Sloten a obvykle pracuji pro SEFIC, Evropskou radu chemického průmyslu, a dnes jsem tady jako předseda pracovní skupiny pro přístup na trh organizace Business Europe. Chtěl bych poděkovat Výboru pro mezinárodní obchod, že nás pozval na toto zasedání, abychom vás seznámili s pohledem Business Europe na novou obchodní politiku v rámci strategie Evropa 2020. První věc, kterou bych nechtěl říct, je to, že růst je jinde. Z krátkodobého hlediska je jasné, že nově se objevující země v Ázii a v Latinské Americe vycházejí z hospodářské krize rychleji než Evropa. Růst Evropské unii ještě několik let nebude příliš velký. Úrovně HDP a obchodu z doby před krizí, před krizí ještě jsou v nedohlednu. A pokud je o dlouhodobé hledisko, dánský fyzik Niels Bohr říkal, že předpovídat je velice obtížné, zvlášť pokud je o budoucnost. Nicméně je zřejmé, že se projevují určité dlouhodobé globální trendy, a které změní Evropu i místo evropského průmyslu ve světě. Podle zprávy Generálního ředitelství pro výzkum zveřejněné v roce 2009 s názvem Svět v roce 2025 je, eh, bude se centrum světové výroby přesune do Ázie. V roce 2025 ta bude představovat více než 30 světového HDP. HDP Asie zdaleka přesáhne HDP Evropské unie. Odhaduje se, že to bude něco více než 20 Jak z krátkodobého, tak z dlouhodobého hlediska probíhá růst mimo Evropu. A to znamená, dámy a pánové, že vývoz je a měl by zůstat klíčovým pohonem, hnací silou pro evropskou ekonomiku. Druhá věc, kterou chci říct, je ta, že nová obchodní politika by měla navázat na to, co už jsme viděli ve sdělení Globální Evropa. Strategie Globální Evropa slouží Evropě dobře již od roku 2006. Podnikatelé se domnívají, že ekonomická orientace a hlavní prvky musí zůstat platit, pokud má být Evropská unie i v budoucnu konkurenceschopná. V posledních letech rozhodně došlo ke změnám. Nebyla to jen hospodářská krize, šlo také o přesun k zelenějšímu růstu a o změny podle Lisabonské smlouvy. Aktualizovaná obchodní politika toto všechno musí zohlednit. Nicméně Evropská unie musí řešit tuto novou realitu, ale současně nesmí ztrácet ze zřetele primární účel obchodu, což je dlouhodobý růst a zaměstnanost v evropské ekonomice. Prvním milníkem pro budoucí obchodní politiku bude vymezení strategických cílů Evropské unie – střednědobých a dlouhodobých, zejména ve vztahu k velkým nově se objevujícím zemím. Pokud jde o tradičnější obchodní partnery, jako jsou Spojené státy, Kanada a Japonsko, hlavním cílem by mělo být řešit otázky přístupu na trh a zbližování regulačních rámců. Strategie Globální Evropa také zdůraznila klíčový význam interních politik. Měli bychom se vyhnout tomu, že obchod bude v příliš velké nevýhodě ve vztahu k ostatním klíčovým hospodářským regionům ve světě. Generální ředitelství pro obchod a také pro podnikání a samozřejmě i tento výbor by měli systematicky vyhodnocovat regulatorní návrhy Evropské unie a jejich dopad na vnější konkurenceschopnost evropských podniků. Evropská energetická politika a politika pro změnu klimatu je konkrétním příkladem těchto tendencí a musíme ji přizpůsobit, aby byla slučitelná se zajištěním budoucnosti pro evropský průmysl. Skutečnost, že evropská politika sousedství nezahrnuje cíle omezení emisí a neobjevuje se to ani v nových a hlubších oblastech pro volný obchod, je příležitost, kterou jsme propásli. A třetí věc, kterou chci říct, je ta, že musíme zajistit skutečný trh pro evropské podniky, abychom jim umožnili růst a abychom posílili zaměstnanost. A takováto strategie pro přístup na trh má několik prvků. Prvním je vyhnout se ochranářství a bojovat proti ochranářství. Druhým je prosazování multilaterálního a bilaterálního vyjednávání. Za třetí zajištění regulatorní spolupráce. Za čtvrté prosazování zájmu EU na základě spolupráce se strategickými partnery. Za páté řešení potřeb v oblasti vymáhání práva. Multilaterální a bilaterální obchodní jednání se musí zaměřit na široký přístup na trh pro obchod a pro investice na klíčových trzích a musí vylepšit globální pravidla. Organizace Business Europe je nadále přesvědčená o tom, že ambiciozní a vyrovnané kolo vyjednávání v Doha je tím nejlepším způsobem, jak zajistit liberalizaci obchodu pro světovou ekonomiku. Klíčové nově se objevující ekonomiky, zejména Brazílie, Indie a Čína, budou muset také přispět na základě své ekonomické a politické váhy. Konkrétní sektorové dohody o zboží, jako jsou chemikálie, obnovitelné energie, energeticky účinné vybavení, stroje, šperky, ale také obuvy, obuv a také služby by měly patřit k ambicioznímu výsledku jednání v Doha. Musíme úspěšně uzavřít kolo vyjednávání v Doha, přispěje to k obnovení důvěry v otevřené trhy a urychlí to obnovu světové ekonomiky. Bilaterální dohody o volném obchodu jsou zásadní, abychom zvýšili přístup na trh pro evropské podniky v rychle rostoucích trzích, jako Jižní Korea, Indie, Jihovýchodní Asie a Latinská Amerika. Evropská unie musí důrazně prosazovat své zájmy z hlediska vývozu a investic právě v tomto vyjednávání a ve spolupráci s evropskými podniky. Smysluplná a podstatná vylepšení v klíčových službách, jako je informace, komunikační technologie, doprava, poštovní a kujerní služby, energetika, životní prostředí a finanční služby a také, co se týče způsobu jejich dodávky, zejména ze strany velkých nově vznikajících ekonomik, potřebujeme k tomu, abychom vytvořili obchodní příležitosti zásadní pro hospodářský růst, rozvoj a vytváření pracovních míst. Rozdíly v regulaci mohou také podkopat obchod a investice. Evropská unie by měla využít bilaterální dialog, zejména s USA, ale také s Čínou, Ruskem a Japonskem, aby zabránila škodlivým rozdílům v regulaci, například ve finančním sektoru. Zbližování regulace by mělo vycházet z eh, rozvoje a vývoje otevřených a standardů pro průmyslové trhy a trhy se službami. Obchodní politika by měla také odpovídat politikám EU pro vnitřní trh a pro průmysl. EU by například měla prosazovat důrazný a stabilní režim pro duševní vlastnictví v EU i mimo EU, aby podpořila inovace a komerční využití nových technologií. Kromě toho by se podpory měla dostat i takovým oblastem, kde má Evropská unie konkurenční výhodu a kde má náskok před hlavními obchodními partnery. Patří sem například inovativní nízkouhlíkové technologie. Zvlášť velkou pozornost bychom měli věnovat tomu, že zajistíme otevření trhů pro veřejné zakázky, které představují značnou část HDP. Další otázky se týkají státní podpory, která vede k nekalé soutěži, dotacím a nárůstu nevhodných antidumpingových opatření. Obchodní vyjednávání nebudou mít žádný smysl, pokud nebudeme mít důraznou politiku EU pro vymáhání práva, abychom zajistili, že obchodní partneři budou plnit své závazky. Strategie Evropy pro přístup na trh by se měla konkrétněji zaměřit na překážky, které se objevují na nově vznikajících trzích, včetně Ruska, Číny, Indie a Brazílie. Také bychom měli zaujmout jednoznačné stanovisko vůči zemím, které nedodržují své mezinárodní obchodní závazky. Stále důležitější bude pro evropské podniky přístup k surovinám a zdrojům energie – vzhledem ke zvýšené globální konkurenci, zásahům některých vlád a poptávce po zelených technologiích. Evropská unie musí posílit implementaci strategie pro suroviny a také návrhy, které předložila skupina ad hoc, která vymezila zásadní suroviny pro Evropskou unii, což nám má pomáhat bojovat s nežádoucími zásahy vlád a udržet otevřený tr- globální trh se surovinami. Pokud je o interní politiky, spoláháme na to, že Evropský parlament nás podpoří, abychom jednoznačně rozlišovali mezi zemědělskou politikou EU, která zajistí dodávky potravin, a politikou, která podpoří rozvoj zemědělského energetického sektoru. Ten druhý sektor není vždy udržitelný v Evropě a proto to má negativní dopad na průmysl, který využívá zemědělské zdroje, jako jsou suroviny. Je to třeba potravinářství, v chemickém průmyslu, v papírenství. Je tady například o Brazílii. Z těchto zemí pochází 60 materiálu. Očekáváme, že náš průmysl skutečně bude za takových podmínek zelený? Vysoké tarify a dotace v tomto sektoru proto ohrožují konkurenceschopnost těchto průmyslových odvětví, která mají vysokou přidanou hodnotu a je překážkou zelených hodnotových řetězců. A poslední, čtvrtá věc, kterou chci říct, je ta, že aby byla nová obchodní politika úspěšná, zásadní význam má dobrá spolupráce mezi komisí, Evropským parlamentem, členskými státy a podniky. Lisabonská smlouva posiluje úlohu EU v obchodní a investiční politice. Rozšířená role Evropského parlamentu dále přivádí do této debaty zájmy evropských občanů. Evropským občanům záleží na jejich hospodářské budoucnosti a proto je zásadní, aby evropská obchodní politika přispěla k posílení evropského hospodářského růstu a vytváření pracovních míst. Parlament se zatím projevoval nesmírně konstruktivně, pokud jde o dohodu o volném obchodu mezi EU a Jižní Koreou a doufáme, že v budoucnu tomu tak bude i nadále. Dámy a pánové, organizace Business Europe se domnívá, že liberalizace je nejúčinnějším způsobem, jak může obchod vytvářet pracovní místa, vylepšit produktivitu a posílit růst. Nejúspěšnější průmyslová odvětví Evropy, která vytvářejí dobře placená pracovní místa, která vyžadují značné znalosti, jsou orientovaná na vývoz. Je jasné, že je v zájmu občanů a zaměstnanců, abychom dále otevírali trhy Spoleháme na to, že instituce EU budou spolupracovat s podniky, abychom dosáhli tohoto cíle. Takže na závěr, růst je jinde. Měli bychom si zachovat hlavní rysy sdělení globální Evropa. Nová obchodní politika by měla zajistit skutečný přístup pro trh a zásadní je spolupráce mezi všemi zúčastněnými, zejména s Evropským parlamentem. Děkuji za pozornost. You, Děkuji, pane Fanslotene. A nyní Zahájím první kolo otázek odpovědí a poprosím komisi o komentář. Pan Kasak. Já jsem vyslechl opravdu s velkou pozorností všechna tři vystoupení vystoupení našich tří hostů. Otázky, které zde zazněly, jsou velmi důležité a jsou také na programu jednání našeho výboru, když jednáme o různých projektech, ať už se to týká zpráv anebo návrhu Evropské komise ve vztahu ke společné obchodní politice, nebo ať už se to týká vyjednávání u obchodních dohod. Myslím si, že je to opravdu velmi důležité téma vzhledem k tomu, že jsme se teď dostali do nového období po přijetí Lisabonské smlouvy a také vzhledem k prioritám Evropské unie a také vzhledem k prioritám, které my jakožto parlament a jakožto výbor máme také tedy eh, během jednání zdůrazňovat, protože se chystá podepsání řady dohod. A já bych chtěl položit tři otázky. Doufám, že dostanu upřímnou odpověď jak od našich hostů, tak od komise, pokud je tady komise zastoupena. Nejprve, vážení hosté, bych chtěl říci, že dobře vidíte, jakým způsobem by mohla Evropská unie dosáhnout bezpečných dodávek eh, surovin ze třetích zemí. Jak by mohla obchodní politika usnadnit dodávky těchto surovin? Má druhá otázka se týká eh, obchodu v oblasti služeb. Při bilaterálním jednání nebo i multilaterálním jednání usilujeme o určitou větší otevřenost v oblasti služeb, ale myslím, že doposud jsme nedosáhli úspěchu v rámci probíhajících jednání a proto bych se chtěl zeptat, zda by multilaterální přístup nebyl do budoucna plodnější. A ještě poslední otázka se týká následujícího. Vážení řečníci, jaký máte názor na revizi společné zemědělské politiky? Revize společné zemědělské politiky myslíte, že nám přinese skutečně udržitelný rozvoj v Evropské unii? Děkuji vám. Martin, that's, that's a question that we've been asking. To je otázku, kterou klademe roky, pokud jde o SZP a zatím odpověď nemáme. Paní Tera. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, vážení kolegové. Mohu okamžitě navázat na to, co řekl můj kolega jsme teď uprostřed velmi zrušující diskuse týkající se vyjednávání obchodních dohod mezi Evropskou unii a velkými eh, hospodářskými prostory, jako je třeba Indie. A mohu se připojit k tomu, co řekl i expert. Je tady také jednání s Mercosurem a speciálně s Brazílií. Jedna věc by mne zajímala, a to je otázka, kterou bych chtěl položit expertům, kteří jsou dnes zde s námi. Do jaké míry se domníváte, že to, co Evropská unie připravila v rámci strategických plánů, je skutečně dostatečné? Máte tedy pocit, že v rámci Evropské unie už máme dostatečné množství informací o tom, jak vypadají strategické úmysly našich obchodních partnerů. Domníváte se, že ve vztahu k tomu všemu eh, jsme schopni postupovat dostatečně koordinovaně? A co si obzvláště myslíte o našich eh, vztazích s Čínskou lidovou republikou? V současné době ve Spojených státech se vede diskuse, zejména v americkém kongresu a americký kongres se rozhodl přijmout určitá obchodní opatření podle toho, co proniklo do tisku, aby napravil určité tedy podhodnocení měny této země. Myslíte si, že Evropská unie by se měla pustit stejným směrem? A nebo se domníváte, že současné stanovisko, jaké zaujala Evropská unie k Číně, stačí. Děkuji. Danieli. To je technická? Ne. Takže mám, mám tu ještě dva řečníky. Janek. Thank you, Robert. Děkuji, Roberte. Je to, je to skutečně vzrušující téma. Otázka ale zní, jak budeme schopni dnes o tom diskutovat, aniž bychom říkali věci, které už tady zaznívají dlouho. Je úplně normální, že ta vystoupení skutečně se dala určitou eh, takovou očekávanou cestou. Business Europe nám říká, a je to skutečně určitě takový typický vzor, větší liberalizace přinese více zaměstnání, větší možnost pracovních příležitostí, bude to dobré pro růst v Evropě a když budeme mít v Evropě růst, je všechno v pořádku. Pak tady máme také očekávané vystoupení zástupců odborů, který nám říká, je naprosto třeba, aby sociální aspekty a tedy otázky životního prostředí byly zahrnuty do dohod o volném obchodě. A to je vlastně také stav eh, diskusí v tomto výboru. Jak vybřednout z tohoto poměru sil, tedy potenciální vlastně rozporuplnosti těchto dvou pozic. Možná, že Business Europe může smýšlet i jinak, ale pokaždé, když hovoříme o dohodě o volném obchodě, tak samozřejmě nemluvíme jenom o tom, co získáme díky vývozu, také musíme diskutovat o tom, co ztratíme při dovozu, protože když se provádí obchodní dohoda, není to jenom na posílení našeho vývozu, ale také máme naproti tedy toho druhého partnera, který zase chce, abychom liberalizovali náš přístup, protože doufá, že na tom získá určité výhody v určitých odvětvích. A dnes se nám na evropské úrovni a v této strategické úrovni nedaří zjistit, jaké jsou obory, jaká jsou odvětví, která by měla být skutečně klíčová pro vývoz a jaká odvětví bychom si chtěli na evropské úrovni zachovat právě proto, že to jsou odvětví budoucnosti, že to jsou odvětví, která se podílejí na územním plánování, na řešení ekologické, sociální krize, že to jsou odvětví, kde vznikají pracovní příležitosti, kvalifikovaná práce a bohužel to je diskuse, kterou se nám nedaří vést. Když eh, přijdeme prostě na téma konkrétní dohody, tak na základě té dohody se vlastně znově definuje evropský hospodářský prostor, eh, prostor pro evropské služby, zemědělství a tak dále. A myslím si, že se nám nepodaří vymanit se z této slepé uličky ve chvíli, kdy jsme skutečně v podstatě eh, nepromysleli skutečnou průmyslovou strategii pro Evropu, skutečnou strategii veřejných služeb, skutečnou strategii pro boj proti klimatickým změnám a sociální krizi, eh, které teď tedy Evropou zmítají. Čili si myslím, že skutečně třeba, abychom si uvědomili, jaká je naše průmyslová politika, která jsou odvětví, na která chceme do budoucnosti sázet, v jakých odvětvích můžeme získat a také naopak. Myslím si, že neunikneme tomu, a to také byla diskuse dnešního dopoledne, Neunikneme tedy diskusi o tom, jak vlastně provádět tedy ten kvalifikovaný přístup na evropský trh. Víme, že bez toho, že bychom byli protekcionisty, o to skutečně nejde tak ve chvíli, kdy všichni víme, že probíhá sociální dumping, dumping v oblasti jiných eh, daňových aspektů a tak dále, se skutečně nemůžeme vyhnout obecné diskusi na téma, jak může vypadat přístup na evropský trh. Takže myslím si, že dokud nepovedeme tuto diskusi ještě předtím, než si stanovíme obchodní strategii, tak potom vždycky tedy ty eh, výzvy, které jsou před námi, nebudeme schopni řešit. Děkuji. Děkuji, Janiku. Kolega Kadir. Merci, eh, merci, Děkuji, pane předsedo. Já miluji takovéto diskuse. Mm, opravdu protože vždycky máme určité vztahy, kde je třeba zohlednit otázku obchodu, jako kdyby to byla čistě technická věc kdo nejlépe ovládá otázky norem, kdo je schopen nejlépe hovořit o investicích, kdo bude mít nejlepší vlastně vystoupení na téma překážek v celních otázkách a tak dále. Ale tato otázka je výsostně politická. A já také bych chtěl skutečně uvítat skutečnost, že v té post-Lisabonské fázi se posiluje úloha parlamentu a tím pádem se podle mne také zdůrazňuje důležitá otázka obchodu, že obchod není jenom otázka řešená mezi experty, ale že skutečně je zakotvena ve společnosti a že tedy se jí musí zabývat i členové parlamentu ve skutečně politické rozpravě. Vidíme, že skutečně tady máme nezdar Global Europe, musíme to konstatovat vycházelo se z určité tedy ideologie, kterou byl obchod pro obchod. A já skutečně jsem nesmírně rád, že pak vidím lidi, kteří mi mohou říkat, že to je úžasná věc, taková deregulace, liberalizace tedy bez jakýchkoliv hranic eh, která ještě dnes nás tedy postihuje v důsledku krize. Experti neviděli, že krize přichází, ale dnes nadále nám výslovně tedy dávají určité lekce. Já myslím si, že ten dokument eh, pro strategii 2020 eh, to jak si zapadá právě do toho post-lisabonského eh, nastavení sil, že se v podstatě tedy má skutečně ukázat, jaké jsou priority, jaké jsou hodnoty, jaký je smysl, který chce Evropa vtisknout své obchodní politice. A tady skutečně vidíme, že ty věci se vyjasňují například tedy multilaterální přístup a ne tedy násobení těch bilaterálních dohod, zavádění sociálních a environmentálních norem, skutečně tedy závazná opatření. To je skutečně vynikající, když to tedy všechno říkáme, ale pokud to neuplatňujeme, tak samozřejmě to někde se projeví máme celou řadu prostě úmluv například a ty úmluvy se nikdy neplní je třeba nám vysvětlit, k čemu ty umluvy se vůbec přijímají. Otázka lidských práv. Pan Monks tady hovořil otáz, o otázkách Kolumbie například. Bude skutečně třeba, abychom se na tu otázku podívali. Stejně tak na otázku tedy lidských práv ve vztahu k obchodu. Ale nad tento rámec je třeba, aby také Evropa přemýšlela o konzistenci svých politik v mezinárodním odvětví. V podstatě máme pocit, jako kdyby to bylo odříznuto od všeho ostatního ale když je podepsána dohoda mezi Evropskou unii a určitou zemí, pak to má samozřejmě dopad na zemědělství, na průmysl, na výzkum a tak dále. Ale to neměříme, nebo to měříme až následně. Máme tam určené tedy ochranné doložky a vlastně ani nevíme, jak se to bude moci uplatnit a že by to možná do budoucna mohlo trošičku poupravit ty dopady, které to může mít třeba na náš průmysl. Je třeba Samozřejmě protekcionismus se může vnímat jako až takové vulgární hrubé slovo. Podle mě tomu tak není ve chvíli, kdy skutečně něco chráníme vláda jako americká vláda chrání svůj prostor bez toho, že by se nutně jevila jako protekcionistická. Nemůžeme rozhodně říct, že to jsou levičáci. Takže i Evropa musí zde ve svých dohodách přemýšlet o tom, co by se dalo udělat pro to, abychom chránili určitý počet průmyslových odvětví. Nechci zacházet příliš daleko, ale když poslouchám a chtěl bych požádat o omluvu, zástupce Business Europe. Já jsem opravdu reformista, ale zde bych se rád stal revolucionářem. Myslím si, že jednoho dne bude třeba, aby evropské podniky trošičku změnily způsob, jakým se vyjadřují a také se chopily své odpovědnosti. Děkuji, Kadire. Nejsem si jist. Někteří z nás si možná myslí, že jsi už teď revolucionář. Kadire, neposlouchá. Někteří z nás si myslí, že už si není revolucionář. Děkuji za komentář. Danieli. Já se domnívám, že to vyplývá z, z vyjádření předřečníka. Uvědomili jsme si, že experti nemají skutečně oprávněné odpovědi. Na jedné straně jsou politici, to jsme my, a, na, a jaký cíl si máme stanovit? Je třeba mít určitou strategii a kromě toho je třeba mít i dílčí záměry. Když se podíváme na strategii 2020, o tom budeme jednat v parlamentu. A cíle vlastně neexistují. Měli bychom být dobří ve všem strategie jako taková není, která by měla konkrétní cíle, které by potom byly ověřeny. Tyto cíle ze strategie EU 2020 scházejí. A jak vytvářet obchodní strategii, aniž bychom věděli, jaký osud bude mít promyslová strategie. A současně sledujeme několik cest. Máme Global Europe, máme stanovisko parlamentu k této věci a když se podíváme na analýzu, když se podíváme na to, co náš politický odbor si myslí o cílech, které byly stanoveny, tak si uvědomujeme, a to je můj pocit, že úspěchu je velmi málo. Chceme postupovat na v multilaterální frontě. To probíhá v rámci VTO. Budou probíhat další jednání v rámci cyklu z Doha. Víme, jaká je situace s Koreou. Další návrhy dohod o volném obchodu jsou ve stádiu příprav. Hovoří se také o otevření oblasti veřejných zakázek a jsou to úspěchy, které si můžeme přičíst k dobru já bych řekl, že nikdo z partnerů neotevřel prostor pro veřejné zakázky. Potom jsou tu nástroje obchodní ochrany, které jsou neustále narušovány subjekty na trhu, zejména v Azii. Ustanovení nejsou dodržována, o tom jsme mluvili dopoledne. Pokud jde o nástroje ochrany, komise předložil určitý návrh, který nám neumožnil jít ku předu. Ten text byl předložen před třemi, třemi lety, ale je tu spousta dalších příkladů. Co znamená to dnešní zjištění z ekonomického hlediska? Co znamená tento vývoj, pokud je o obchodní politiku? Jaké jsou ofenzivní cíle, které bychom si měli stanovit? Když se podíváme na tvé regiony, na Indii, na Čínu, na jihovýchodní Asii, na Spojené státy, kde budou tyto regiony za pět nebo deset let? kde jsou konkrétní místa, která bychom mohli obsadit, kde bychom mohli být z hlediska ekonomického dominantní, kde bychom mohli být na špici. To jsou obecné a zásadní otázky. A odpovědi na tyto otázky nám umožní stanovit konkrétní směr. Ale bohužel jsem slyšel v této diskusi velmi málo nových prvků. Je nám řečeno, že je vlastně potřeba postupovat po staru, tak jak dosud. Já bych uvítal, kdybychom si mohli klást otázky v druhé fázi. Jaké jsou úspěchy, jaké jsou neúspěchy? Vytvořit určitou bilanci. Jaké nároky jsou na nás nyní kladeny? Chtělo by to se zeptat, jaké jsou hlavní výzvy a jaké velké odpovědi by měly být ve strategii 2020. Děkuji, Danieli. Pan Scholz bude poslední v tomto kole a potom se vrátíme k odpovědím. Pane Scholzi. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Myslím si, že to, co zaznělo v těch posledních vystoupeních, dost dobře vysvětluje a vyjadřuje takové nejednoznačné přijetí, kterého eh, se dostalo vystoupení našich tří hostů. Chtěl bych se zeptat, jak vyhodnocujete výsledky strategie Global Europe. Já osobně bych řekl, že se nezadařilo, ale možná, že někteří z vás ty věci vidí jinak. Vidíme, že VTO v Doha nepostoupila dále a že stále tedy pokrok není na obzoru. Jak to vypadá s vazbou na obchodní strategii a další politiky Unie, zahraniční politika, rozvojová politika, finanční trhy a tak dále, s tím, že víme, že by to vše mělo přispět ke zlepšení životních podmínek občanů Unie, ale také životních podmínek našich obchodních partnerů. A pak je tady samozřejmě strategie Evropa 2020. Jak bude vypadat hospodářství, technologické aspekty, s jakými problémy se bude potýkat světové hospodářství v té době. Když víme, jaké tedy teď existují krize, musíme si položit otázku, například krize v potravinové oblasti je skutečně třeba najít tedy harmonii mezi obchodní politikou a jinými politikami, abychom v roce 2020 život eh, občanů Evropy a vůbec této planety byl lepší. Nedávno jsme viděli, co se stalo na konferenci, kde se v podstatě v New Yorku ověřovaly určité aspekty a viděli jsme, že to nevyvolalo, nevyvolalo příliš velký zájem a přitom tam byly zastoupeny delegace z mnoha zemí. Je třeba si uvědomit, jakým způsobem skutečně pracovat tedy s těmi cíly tisíciletí a jak je propojit s obchodní politikou. Možná ještě jedna věc. Chtěl bych vědět, co si o tom myslí experti. Ty obchodní aspekty, obchodní výměna by měla probíhat v rámci strategie win-win. Jak tedy přeskoumat tu strategii, pokud skutečně bychom měli tedy věci řešit na úrovni win-win? Když se podívám na jeden konkrétní příklad v Brazílii, eh, výroba etanolu jakožto zdroje energie, alternativní zdroj energie pro automobily je nesmírně vyvinutá už. Se všemi problémy, které to samozřejmě také sebou může nést a opravdu nese, ale existují technická řešení, která umožňují automobilovým výrobcům používat tento zdroj energie právě z brazilských zdrojů velmi často, ale tito výrobci automobilů, evropští například, nechtějí tyto technologie dostat do Evropy, což tím pádem samozřejmě brání Brazílii také zase v přístupu k evropským trhům. A Čína pak musí zásobovat 1,5 miliardy Číňanů. Co to tedy znamená pro budoucnost? Samozřejmě dnes se zdá, že Čína je velmi tvrdý konkurent, ale když pomyslíme na to, jak vypadá skutečnost v oblasti zásobování trhu, jaký dopad to bude mít na tvorbu pracovních příležitostí, spravedlivé mzdy a tak dále. Byl bych skutečně rád, aby takovéto otázky byly v těch příspěvcích našich expertů eh, podrobněji řešeny. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji a já nyní požádám pana Boldvina z komise, aby se vyjádřil. Prosím. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. My jsme velice rádi, že jste zajistili tuto debatu, přichází v pravý čas a za komisi jsem vděčný za pozvání. Někdy, když se díváte ku předu, je důležité podívat se i zpět. A jak říkal pan Kaspary, my neustále hodnotíme současnou politiku ve světle toho, co děláme na základě strategie Club Europe od roku 2006. A to v podstatě stanovilo parametry pro to, jak daleko se můžeme dostat v budoucnu. A s vaším dovolením bych, pane předsedo, řekl několik slov k našemu hodnocení procesu Global Europe, globální Evropa. A pak bych možná navázal na některé věci, které v této zajímavé debatě zazněly. Já myslím, že pro nás je z hlediska strategie Globální Evropa klíčové vymezit prvek konkurenceschopnosti a odpovídající prvky obchodní politiky vůbec poprvé. A podařilo se tak sloučit, a to už tady také zaznělo, vnější a vnitřní prvek konkurenceschopnosti. Například na generálním ředitelství pro obchod se domníváme, že obchod a přímé zahraniční investice mohou hrát vysoce produktivní roli při podpoře udržitelných zdrojů, předávání technologií, zajištění toho, že co nejlépe využijeme ty nejlepší vklady za globální ceny. A v neposlední řadě nám to také umožní přístup k nejrychleji rostoucím a největším trhům na světě. A také si myslím, že další věc, kterou strategie globální Evropa vůbec poprvé uznala, bylo to, že když mluvíme o otevření se mezinárodním investicím, není to jenom otázka tarifu, abych tak řekl, kvantitativních omezení. Potřebujeme politiku pro přístup na trh pro 21. století. Tam musí patřit netarifní překážky, takové věci jako veřejné zakázky, služby, investice, přístup k surovinám a energii. To v této diskuzi také zaznělo. Obhajoba práv k duševnímu vlastnictví a tak dále třetí věc, která je podle mě důležitá, kterou musíme mít na zřeteli, je konec moratoria, de facto moratoria, které jsme měli k bilaterálním a regionálním dohodám o obchodu. Tomu jsme se hodně věnovali a jak víte, uzavřeli jsme vyjednávání s Jižní Koreou. Ta vyjednávání začala před třemi lety a uzavřeli jsme také dohody se Střední Amerikou, s Kolumbií a Speru. O tom už se také mluvilo a pracujeme na Indii, Kanadě a vyjednáme také s azijskými zeměmi. A samozřejmě jsme znovu zahájili jednání s Mercusorem. Pane předsedo, to je opravdu hodně práce v mezinárodních obchodních stazích. Když to porovnáte s jednáním v Doha, kde jsme možná neoptimističtí, ale odhodlaní dospět k závěru. Je to seriózní program a já vím, že parlament to bere velmi vážně a my vítáme vaše připomínky, které se k nám dostaly v uplynulém období. Kdybych mohl jen krátce navázat na některé z věcí, které tu zazněly. Panu Bernasimu bych řekl, že jsme si velice dobře vědomi problému malých a středních podniků, pokud je o vstup na mezinárodní trh práce, ale také víme, že oni to považují nejenom za výzvu, ale i za příležitost. Takže komise nesedí se založenýma rukama, neříká jim, je to na vás, puste se do toho. abych navázal na to, co bylo řečeno, například na to, jak náročné jsou případné postupy, kde se malé a střední podniky musí bránit, jak vysoké jsou ty náklady. Komise zadala studii, brzy očekáváme výsledek a snažíme se najít způsob, jak podnikům ulehčit, ať už jsou to dovozci nebo uživatelé, anebo i vývozci. Navázal bych také na to, co říkal pan Manx z hlediska vymáhání práva a já myslím, že o tom mluvili i ostatní. To je velice důležité. Myslím, že vy, parlament, ani rada, ani evropští občané nebudou moc spokojení, když prostě dojednáme nějakou dohodu, ale nebudeme brát vážně otázku vymáhání dojednaných ustanovení a výsledků. O budoucí strategii pořád ještě v komisi jednáme, ale já předpokládám, že otázku uplatňování a vymáhání jednotlivých ustanovení budeme brát mnohem přísněji. Pan Max také mluvil o pracovně právních standardech a lidských právech. Na to se dá odpovědět velmi dlouze, ale stručná odpověď je taková, že tyto věci prosazujeme, kde můžeme a co nejvíc můžeme. Snažíme se je tak zahrnout do vyjednávání VTO, to se nepodařilo. Prosazujeme to například, prosadili jsme to v bilaterální dohodě s Norskem, tam je třeba kapitola o udržitelnosti, ve všech těch našich dohodách je. Ale naše schopnosti jsou omezené, můžeme udělat jenom tolik, k čemu jsou ochotní naši partneři. Takže hledáme i další mechanismy, například GSP a GSP+. To nám připadá jako velice prospěšné názory na podporu těchto standardů i ochrany životního prostředí a dobré zprávy. V současné době se zamýšlíme nad tím, jak KSP reformovat, a to se chystáme předložit v roce 2011. Krátce k tomu, co říká pan Van Sloten. Souhlasím s celou řadou věcí, které jste říkal. Rozhodně souhlasím s tím, že se musíme zaměřit na růst a kontinuitu. To je klíčový motiv v naší politice a také rozhraní mezi vnějšími a vnitřními aspekty. A jsme vděční za vaši podporu jak co se týče uzavření jednání v Doha, tak dalšímu pokroku v bilaterální agendě. Potřebujeme dál prosazovat regulatorní zbližování, práva duševního vlastnictví a inovativní a nízkouhlíkovou ekonomiku. A jak už jsem říkal, můžeme podpořit to, co jste říkal o surovinách. K tomu toho nemusím moc dodávat. ale můžeme pokračovat v další produktivní debatě s vámi, s vašimi kolegy z organizace Business Europe i z dalších organizací, které jsou zastoupeny v dnešním panelu. A rád bych nechal na nich, aby reagovali na některé ze zajímavých věcí, které tu říkali poslanci. Možná, že bych navázal na jednu nebo dvě z nich. Panu Kazajovi by řekl, panu Kazakovi, omlouvám se, nemůžu to po sobě přečíst. Zapojení Evropského parlamentu pro nás bylo velice důležité, velice pozitivní už se spolupracujeme s celou řadou z vás v otázce surovin. Panu Tojerovi bych řekl, že k jednání s významnými strategickými partnery se snažíme přistupovat více strategicky, to se také nedávno projednávalo na Evropské radě. A v závěrech Evropské rady je hodně námětů k zamyšlení, pokud je o to, jak postoupit v našich strategických vztazích kupředu. předu panu Šadomovi na to, jak si vybrat správný sektor, kde postupovat dál, kde investovat, bych řekl, že my klademe menší důraz na sektory zaměřené na vývoz a na druhé straně sektory zaměřené na dovoz. Stále více zjišťujeme, že úspěšné sektory jsou účinně integrované do mezinárodní ekonomiky a jsou to jak vývozci, tak dovozci. říkáme tomu průmyslový obchod, dvě třetiny našeho dovozu představuje klad vstup do produktivního procesu. Takže dovoz potřebujeme, abychom mohli vyvážet. A já myslím, že o to právě jde. O tom mluvili i ostatní. Potřebujeme vazby mezi jednotlivými obchodními politikami a průmyslovými politikami. Ale rozhodně vítáme váš příspěvek. A poslední věc, pane předsedo, já chápu, že jsem už téměř vyčerpal svůj čas. Já myslím, že by bylo dobré, kdybychom dostali nějaké informace o tom procesu, na kterém teď komise pracuje, který je základem pro budoucí obchodní strategii. Dnešní slyšení je pro nás velice důležitou součástí i další slyšení, která jste v parlamentu měli na jaře a na podzim, pardon, v létě. Je to velice podstatné pro naše jednání v komisi. Nemohu vám dát přesný časový plán, nicméně očekávám, že sdělení komise vyjde snad koncem října. A celkem tomu věřím, protože předseda komise Barroso eh, ve svém vystoupení o stavu Unie to také říkal parlamentu. Takže toto slyšení opravdu přichází v pravý čas. Tolik asi z mé strany všechno, pane předsedo. Pokud budete mít nějaké přímé dotazy na mě, velice rád se k ním vrátím. Děkuji. Děkuji, pane Baldivine. Já se vrátím ke všem třem řečníkům z panelu. Obvykle jsou reakce dvouminutové. Když chcete oslovit sál, můžete mít o něco více než dvě minuty. Pan Benasi, prosím. Děkuji. Pokusím se tedy zodpovědět veškeré dotazy. A už jsem řekl během svého vystoupení, že uznáváme, že komise udělala mnohé v posledním roce a těšíme se na výsledky studie, pokud jde o zátěž stížností z hlediska malých a středních podniků. No, není možné na všechno reagovat, ale pokud si mohu vybrat, naslouchal jsem případnému dilematu, zase příliš soustředíme na volný obchod a zda bychom měli dát větší význam eh, sociálním ustanovením a ustanovením oblasti životního prostředí. Máme jasné vědomí, že sociální ustanovení není možné vlastně zrušit. Ne, není možné souhlasit s jednáním, dokud Evropa ne využijí tyto možnosti. To je věc, kterou je třeba říci. Je to naprosto přirozené, taková je realita. A tady vidím významné pole působnosti pro parlament, aby se v této věci angažoval. Takže já nevidím žádné dilema, ale musíme hovořit jasně od začátku. Druhá věc, není to možná přímá otázka, ale zda Evropa dělala dost v minulosti. Evropa dělala, co mohla, v tom smyslu, že každý členský stát má vlastní strategii. Tak eh, stojí za to. Neměli bychom se soustředovat na jednotlivá odvětví, ale pokud se ale soustředíme na jeden jediný obor, tak potom zjistíme, že vlastně členské státy se na to nesoustředují. Já zastupuji malé střední podniky, ale mohu to také tvrdit jako občan. Není to možné. Musíme to uznat. Každý členský stát se drží vlastního záměru, vlastní strategie a to je velmi obtížné. Evropa udělala mnohé. A jak řekl zástupce komise, ale Global Europe nebyla neúspěchem. Bylo to maximum. A viděli jsme výsledky některých eh, dohod z minulosti. A třetí věc, nechci vyznívat příliš negativně, ale Evropa 2020 je to strategie. Když hovoříme o strategii, musíme mít na paměti vlastně, k jakým neúspěchům došlo v minulosti a jaké byly neúspěchy Lisabonské strategie. Takže to není jasná strategie. Je to určité vyjádření záměru, a věřím, že to budou evropské instituce následovat. Ale já skutečně to dám na své otázce. Je klíčové, jak Evropský parlament chce spolupracovat s komisí a radou. Až budete vlastně rozhodat o tom, s kterým regionem se bude vyjednávat. Pro případ, že by členské státy našly společný přístup. Já nechci odpírat otázkou, ale dle mého soudu klíčovou otázkou je právě toto. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji, pan Monks. Tady není pan Monks. Děkuji, pane předsedo. Několik stručných poznámek na širokou škálu poznámek a otázek. První věc, a z toho tady budu vycházet, Spravodaj hovořil o iniciativě, s, kdy iniciativa komise z roku 2006 splněla určitá očekávání a kdybychom, jak by takový výsledek bychom mohli koncipovat, jak by měl vypadat? A není možné říci, že to bylo šťastné období pro rozvoj mezinárodního obchodu, tedy po roce 2006 nebyli jsme schopni prosadit multilateralismus a nemyslím, že by za to mohla Evropa, Evropská unie, ale prostě to nefungovalo. A vím, že se řada lidí o to velmi snažila. A stále čekáme na renesanci eh, multilateralismu v této oblasti. Věřím, že se toho dočkáme, protože je to lepší pro rozvojový svět, eh, pokud zde budou současně všichni a pokud se nebude jednat s Evropskou unii nebo se Spojenými státy bilaterálně. Já vím, že trpíme postimperiálním pocitem viny, možná více než američané, ale je to skutečně tvrdé zadání pro některé země při jednání. Myslím, že je třeba uznat, že jsme uprostřed ekonomické krize, která začala v roce 2007. A v krizovém období lidé se soustředují na národní úroveň, ale tak na evropskou. A celá řada otázek se týká jednotného trhu a zdá Evropa by se měla nebo neměla snažit o vytváření dalších překážek a ochran. A to není optimální situace pro liberálnější obchodní mechanismy. A možná se lidé budou snažit držet spíše toho, co mají. A ať je to v zemědělství nebo v některých klíčových průmyslových oborech, v průmyslových oborech strategického významu, které potřebují určitou ochranu. Takže tyto věci se vyostřují v kontextu recese a v kontextu problémů, které brání růstu mezinárodního obchodu. My si nemyslíme, že by nedošlo vůbec k žádnému pokroku. Došlo k pokroku, avšak komise a Evropa se zabývala bilaterálními vyjednáváními. Já jsem se vyjádřil k některým z nich prozatím a myslím, že je důležité, aby Evropa byla opatrná v těchto postupech a aby se snažila prosazovat evropský přístup stejně jako to činí jiné velmoci při jednáních. Je to tvrdá hra. A, a občas je třeba být dostatečně důrazný a tvrdý a Evropa musí být také dostatečně důrazná a tvrdá, ať už se jedná o suroviny, což byla jedna oblast, na které padly dotazy, přístup k surovinám a vidíme, co dělá Čína v některých částech světa v současnosti. Ale nakonec je rozhodující cena, ale mohou zde být i další politické faktory, které to vňují. A vždy jsem pobaven, když vidím Business Europe to řekl jasně, nechceme žádné politické faktory a kritéria, to chceme nechat mimo ale existují politické faktory, to je jisté. Děkuji, pane Monksi, pan van Sloten. Thank you. Uh- Děkuji. Já jsem slyšel celou řadu cených připomínek a dobrých otázek, které potvrzují to, co už jsem říkal o úloze tohoto výboru. Rád bych navázal na několik věcí. Hodně se kritizuje hospodářský a finanční systém byli jsme na pokraji celkového globálního selhání tohoto systému. Ale dámy a pánové, rád bych vám připomněl jednu věc. To, co se udrželo, co dál funguje, byl globální systém obchodu. Byli jsme svědky určitého ochranářství, ano. Šlo o místní opatření, o vývoz textilí, určité tarify, ale celkově globální systém obchodování dál fungoval. A to díky té organizaci, které říkáme VTO, kterou Evropská unie hodně podporuje a podporují i podniky. Na její důležitou úlohu nesmíme zapomínat. Pokud je o zemědělskou reformu, to je věc, na které mi hodně záleží. Zase, když vidím ve strategii 2020, že chcete pozelenit ekonomiku, že chcete omezit emise, že chcete účinně využívat zdroje, tak proč jsme svědky diskriminace, pokud je o přístup k obnovitelným zdrojům za světové ceny? Ať už je to bioetanol, ať už jsou to uhlovodíky nebo třeba cukr. Pokud se projevuje diskriminace u těchto materiálů, zatímco jiné materiály přicházejí bez cla, neočekávejte, že k tomu dojde. Já myslím, že to nenaruší zemědělský trh když vytvoříte, dejme tomu, samostatnou položku pro jejich využití. Pokud je o dovoz, já myslím, že pan Bolton na to také odpověděl. My jako podniky se nezaměřujeme jenom na vývoz. Zajímá nás také, aby byly dovozy levnější, což obecně vede k větší efektivitě v systému. Například mohu mluvit pouze za svůj vlastní sektor, za chemický průmysl. A mohu říct, že snížení tarifů od kola z Uruguaje znamenalo, že jsme se dostali na čelo v celém světě, jsme opravdu konkurenceschopní a vysoce účinní. A když to porovnám s celou řadou dalších sektorů, třeba v USA, to se zmiňovalo v souvislosti s ochranářstvím u různých sektorů. Když se podíváte na profil emisí evropského průmyslu a porovnáte to s USA, Evropský průmysl si vede mnohem lépe než průmysl americký a to proto, že jsme otevření a nejsme ochranářští obecně. Pane Kaspary, co bylo dobrého na posledních dvou letech? Já myslím, že strategie pro přístup na trh v úzké spolupráci s podniky, členskými státy a komisí, jak říkal Matthew Bolton, znamenala, že jsme zahájili bilaterální jednání a doufáme, že dohoda o volném obchodu s Jižní Koreou vydláždí cestu pro další dohody. Ano, jsou tady jisté jízvy, například u surovin, duševního vlastnictví, prosazování standardů EU, ale na tom pracujeme. A panu Šulcovi bych řekl, že u bilaterální dohody je to totéž. Každý může získat v tomto vyjednávání. Možná ne ve všech sektorech, ale rozhodně celkově pro evropskou ekonomiku to platí. Děkuji. Děkuji. Pane Ransdorfe, vy jste se hlásil o slovo? Děkuji, pane předsedo. Já jsem nedávno, co by předseda Česko-čínského združení přátel Číny byl v Číně a mám dvě připomínky k této návštěvě. Za prvé, Čína je ve fázi přechodu od ekonomiky, která je založená na vývozu, k ekonomice, kterou pohání dovoz. Protože v minulosti čínské vedení často odmítalo zavést princip minimální mzdy. Teď už několikrát minimální mzdu navýšili a to též platí pro reálný příjem obyvatelstva. Pro evropské společnosti to bude znamenat větší příležitosti na čínském trhu. Na druhé straně pocítíme silnou konkurenci ze strany Číny. A já jsem měl v zásadě dojem, že Číňané, zvlášť mladí občané, žízní po modernitě. Chtějí moderní věci, aspoň takový já jsem nebyl dojem, když jsem třeba byl v továrně, která vyrábí elektrické automobily. Průměrný věk zaměstnanců je 29 let a Čína masově vysílá lidi na zá, do západní Evropy, aby tam studovali vyspělé technologie do Spojených států. Takže přijde čas, kdy budou konkurovat nejen, abych tak řekl, nízkými cenami nebo u komodit, té střední cenové kategorii, ale i u vyspělých technologií. Takže to bude pro nás dvojí výzva. Takže větší příležitosti na vnitročínském trhu a tvrdá konkurence v mezinárodním měřítku. Takže já mám otázku pro členy tohoto panelu. Jak jsme připraveni na tyto výzvy? No Další řečníky už nemáme, takže kdo by chtěl odpovědět panu Ransdorfovi? Kdo se přihlásí dobrovolně? Čína, Čína představuje obrovskou příležitost pro evropské podniky. A současně, jak jste správně zmínil, představuje obrovskou výzvu. A já myslím, že my nemáme strach z konkurence s Čínou. A neměli bychom se uchylovat k ochranářství. Měli bychom otevřít čínské trhy pro evropské podniky. Právě proběhla návštěva Evropské obchodní komory v Číně, což potvrzuje určitý trend v chování čínských orgánů ve vztahu k evropským investicím. Takže ano, měli bychom co nejvíc využít příležitosti a měli bychom tlačit na to, aby Číňani otevřeli čínský trh. A měli bychom také zajistit, že Čína bude hrát férovou hru. Na druhou stranu v Evropě musíme zajistit, že budeme schopni konkurovat, že budeme mít rámec, rámcové podmínky, které nám umožní konkurovat s Čínou. Číně. Abych uvedl jednoduchý příklad a omlouvám se za to, že se zaměřují na svůj sektor. Nicméně my prosazujeme nulové tarify v kole vyjednávání v Doha. Čína je proti takové dohodě. V loňském roce Čína představovala 22 veškerých tržeb v chemickém sektoru. Celá Evropská unie představuje 24 Je to víc než Japonsko a víc než Spojené státy. A tato země tvrdí, že nemůže liberalizovat chemikálie, protože je to citlivý sektor. Tomu já se jenom směju. A pláču, když vidím, že v otázkách změny klimatu si myslíme, že budeme schopni v Evropě něco udělat sami. Máme obrovské ambiciozní cíle snižování emisí bez účasti Číny. Pokud to opravdu myslíme vážně s konkurenceschopností Evropy a chceme ji udržet, musíme zajistit, jistě, tady v Evropě můžeme určité věci udělat, ale musíme být také opatrní. Neměli bychom se příliš odchylovat od toho, co dělají ostatní klíčoví konkurenti, protože jinak se sami pod sebou podřezáváme větev a dojde k delokalizaci našich činností, anebo investice prostě půjdou jinam. A to není v zájmu zaměstnanců ani podniků, ani Evropy. Děkuji. Děkuji. Já teď znovu předám slovo panu Boldnovi z komise a potom to uzavřeme. Děkuji, pane předsedo. Já se pokusím o takovou jednominutovou reakci na tyto otázky. Je to sice nebezpečné, ale pokusím se o to. Musíme toho udělat víc a můžeme toho udělat mnohem víc s Čínou. Můžeme mluvit o tom, že to náš druhý největší obchodní partner. Je to zdroj nejrůznějšího spotřebního zboží a je také klíčový pro náš výrobní sektor. Je to obrovský rostoucí trh pro naše vývozy. Takže, jak říkal pan Van Sloten, je to spíš příležitost než hrozba. Skutečností zůstává, jak už říkal i René, že náš obchod s Čínou je hodně pod úrovní potenciálu, zvlášť co se týče našeho vývozu do Číny. To se projevuje v rostoucím obchodním deficitu. A máme velké obavy, stejně jako členové tohoto výboru, jakým překážkám čelíme z hlediska regulace, standardů, služeb, oblasti veřejných zakázek. A pokud je o nedostatečné uplatňování práv duševního vlastnictví, a také, což vidíme stále více, pokud jde o průmyslové politiky, které jsou zaměřeny na substituce dovozu a tak dále a tak dále. To jsou velké problémy. Jak je řešit? Nebojíme se přednést to v jednání ve VTO a jsme relativní optimisté. Myslíme si, že toto je dobrá cesta. Také se snažíme zapojit Čínu do strategických diskuzí. Jako například ekonomickém a obchodním dialogu na vysoké úrovni. Ale důraz musí být na to, abychom přesvědčili Čínu, aby odolala pokušení hospodářského nacionalismu a aby z hlediska hospodářského růstu a dalších technologických inovací pokračovala ve spolupráci se svými partnery jako Evropská unie. A na to se zaměřujeme, pane předsedo. Mnohokrát děkuji komisi a děkuji také našim třem hostům. Já myslím, že to byla opravdu dobrá debata. Děkujeme za to, že jste si na nás udělali čas. A nyní můžeme přejít dál na bod číslo 14. To je věc, která nám nějak uniká. O banánech už mluvíme nějakou dobu. A já požádám Gabriel Mano, aby se k nám připojila. Gabriel Marcela by se k nám připojila. Pro ty z vás, kdo nerozumí banánovému režimu, rychle ty věci zhrnu. 15. prosince 2009 Evropská unie a skupina latinskoamerických zemí Spojených států dospěla k dohodě o tarifu EU pro dovoz banánů, což bylo um, v podstatě uzavření nej, nejdelšího obchodního sporu v historii. Režim EU pro dovoz banánů, který umožnil tři čtvrtě milionu tun ovoce dovážet z AKT každý rok, přičemž ten tarif byl 176 eur za tunu banánů a týká se to všech dovozců. Musím říct, že tomu jsem se věnoval před mnoha lety, měl jsem pocit, že to je věc Američanů a Bob Dole, který měl určité finanční zájmy ve společnosti Chiquita, což je největší dovozce banánů, které se účtují za tarifní ceny do Evropské unie, zahájil obchodní válku. Zdá se, že ta pořád ještě probíhá, ale snad už brzy skončí. Dámy a pánové, je mi ctí přivítat tady Gabriel Marso, jednu z předních právniček ve VTO. Gabriel je právní poradkyní v právním oddělení VTO, pracuje tam od září 94 a její hlavní funkcí bylo radit panelistům ve sporech VTO. Od září 2005 až 10 patřila ke kabinetu ředitelů VTO, ředitele VTO Pascala Lamiho. A je také profesorkou práva na univerzitě v Ženevě. A absolvovala Institut mezinárodního rozvoje, kde také přednáší právo VTO. Paní Marsou nás seznámí s panánovým sporem na základě dohody VTO. Než dáme našemu ctěnému hostu slovo, ještě bych připomněl, že ta smlouva se dostala do Evropského parlamentu, který teď musí rozhodnout, jestli vysloví souhlas. Je tady náš zpravodaj, nebo zpravodajka Francesca Balzini. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Jsem velmi postěn, že jsem zde dnes a byla jsem požádána, abych stručně pojednala o do, dohodě o banánech a mám se soustředit na pozadí této dohody, což je z hlediska VTO historická dohoda. A určitě pochopíte, proč je to mnohem více než dohoda která řeší spor o banány. Když dovolíte, řada z vás jsou odborníci, ale já bych se chtěla vrátit k základům a pomůže nám to, pomoc, pomůže nám to pochopit, co dohoda o banánech vyřešila. Jedna z základních zásad GATU a VTO je, že všechny výrobky obchodované členy GATU a VTO by měly být předmětem stejného zacházení. To je stará myšlenka klubu. Takže například, eh, pokud Evropská unie říká, já dovážím stoly nebo banány, tak budu vybírat eh, clo 10%, tak všechny podobné stoly, které přicházejí od členů VTO, by měly být podrobeny stejné úrovni cla, tedy 10%. A příběh dlouhého sporu o banány vychází z, z vazeb mezi Evropany a zeměmi AKT. A ve skutečnosti Evropané vždy zacházeli a posuzovali banány dovážené z AKT lépe než co se týče banánů dovážených z jiných zemí. Když vysvětluji spor o banány studentům na univerzitě, obvykle říkám, že je to dlouhý a obtížný milostný příběh, kde země latinskoamerické a země AKT zápolí o to, aby se dostali do přízně Evropy. Příběh o banánech v zásadě není bitvou me- mezi EU a USA, i když Spojené státy se do, zapojili a uložili významné sankce, které byly vyřešeny eh, dohodou o banánech. A k tomu se ještě vrátím. Správně právního pravidla VTO umožňují bohatým zemím, aby zvýhodňovali dovozy z rozvojových zemí oproti dovozům z bohatých zemí. Takže například EU může říci, když dovážím stoly z Kanady, odkud já jsem, uložím clo 30 pro dovoz stolu, ale konečný uživatel může říci, když dovážím stroje nebo jiné věci z rozvojových zemí, tak clo bude nula. Avšak pravidlo je takové, že všechny podobné stoly ze všech rozvojových zemí by měly být posuzovány stejně. A tady vzniká problém. Evropané jsou velmi velkorysí vůči rozvojovým zemím. Avšak Evropané eh, vždy zvýhodňovali dovozy z AKT oproti dovozům z jiných rozvojových zemí. A v kontextu banánů zejména Evropská unie nevybírala žádná cla při dovozu ze zemí AKT a vybírala velmi vysoká cla, pokud je o dovozy z latinskoamerických zemí. Kromě toho existovaly i kvantitativní kvóty, na dovoz banánů z latinskoamerických zemí. Takže samozřejmě země Latinské Ameriky byly žádlivé a zahájily spory v rámci GATU s tím, že naše banány jsou stejné jako banány AKT, ale Evropské společenství se mnou nejedná stejně a vyvolalo to řadu sporů a Tedy Evropské společenství slyšelo od GATu, že musí změnit svou politiku a musí příznivě posuzovat banány, které nejsou z AKT. A tehdy v rámci GATu bylo řešení sporu měkčí. V rámci VTO, i když Evropané zlepšili režim a zmírnili diskriminaci, latinskoamerické země vyvolali z USA nový spor v rámci nového, důraznějšího systému veto a zvítězili. Došlo k několika sporům. A pokaždé soud VTO, když dovolíte, sdělil Evropanům, musíte přestat s touto diskriminací. VTO, jinými slovy, je rozšířenou rodinou a všichni členové rodiny by měli být předmětem stejného zacházení. A v určité fázi Američané uložili sankce, protože Evropané nezměnili dostatečně svůj režim týkající se banánů. Samozřejmě Američané nepěstují banány, avšak mají některé podniky, které mají souvislost, pokud jde o služby s banány. A v roce 2001 při dosti zájení vyjednávání kola z Doha Evropané slíbili, že zlepší situaci a přejdou k systému čistě cel a zruší kvóty. A vlastně sdělili ostatním členům VTO, dejte nám čas, tentokrát slibuji, že vyřeším otázku banánů. A Evropané dostali dvě výjimky, 6 až 7 let, aby zlepšili situaci. A zahájili ten proces. Bylo třeba nalézt takovou úroveň cel u banánů, která by odpovídala požadavkům VTO. Avšak potíž byla v tom, že neexistují pravidla v rámci GATU VTO, jak, jaká, jaké by to clo mělo být. Máme stoly, kde je 130%, ale jediné pravidlo říká, že když určitá země chce mít dovozní clo určitého výrobku, musí to clo vyjednat s hlavními dodavateli, v tomto případě s latinskoamerickými zeměmi. Takže Evropané a Latinoameričané začali hledat přiměřenou úroveň cla a nebyli schopni se dohodnout. Došlo ke, dvou, ke dvěma arbitrážím a pokaždé, když byly položena čísla Evropské ho společně na stůl, tak bylo řečeno, že ta čísla neodpovídají, protože dohoda z Doha byla taková pro Evropany a pro Latinoamerčany, že by třeba nalézt úroveň cla, která by odpovídala situaci, jako by neexistovala ochrana pro AKT po celá léta. A to byl postup velmi obtížný. Avšak souběžně s touto snahou Evropanů nalézt správnou úroveň cla pro Latinoameričany, Evropané chtěli také respektovat své závazky vůči zemím AKT. Země AKT vždy vyvážely banány a další výrobky s nulovým clem. Evropané tedy řekli, jediný způsob, jak je možné přijímat banány a další výrobky s nulovým clem, je vyjednat dohodu o volném obchodu s AKT. A Tehdy byla zájemná jednání o právě dohodě volného obchodu. A dohoda o volném obchodu mezi Evropany a AKT znamená, že třeba i nadále nalézt správnou úroveň pro ty země, které nepatří do AKT. Bylo to obtížné, jak už jsem řekla, a nesnadné. V roce 2005 u příležitosti ministerské konference v Hongkongu latinoameričané pohrozili, že opustí jednací stůl a vlastně zruší VTO. A tehdy generální ředitel Lamin navrhl, že ministr Store, ministr obchodu z Norska, že se stane prostředníkem. A ministr Store po rok a půl zbližoval pozice, avšak nepodařilo se dosáhnout konečné dohody. V roce 2007 vznikl nový spor. Panama a Kolumbie iniciovali novo, nové kolo sporu. prohlásili, že Evropa nejednají v dobré víře a nesnaží se dostatečně vyřešit úroveň cel. A tehdy Kolumbie a Panama požádali generálitele Lamyho, aby zasáhl a, a nabídl své zprostředkování. A názor byl takový, že Pascal Lamy by věděl, jaké jsou hranice pro Evropany vzhledem ke staré lásce mezi Evropou a AKT a také existovala tradiční ústa mezi multilaterální vztahy v mezinárodních institucích. Já jsem stala po boku generálitele Lamyho. Stovky jednání se konala, abychom nalezli řešení. A generálitel Lamy eh, navrhoval určitou určité za určitých podmínek a v červenci 2008 generálitel Lamy položil na stůl určité podmínky a určitá čísla. Ta byla přijata Evropskou komisí, avšak nikoli všemi latinskoamerickými zeměmi. Takže ředitel Lamy řekl, já jsem udělal maximum, mé dveře jsou otevřené, ale musíte pokračovat v práci. A to dělala komise. Pracovala dále přímo s Latinoameričany a fungovalo to. V roce 2009, v prosinci 2009, komise a latinskoamerické země, tedy to znamená ty země, kromě AKT, dospěly k dohodě o správné o řádné úrovni cel po danou dobu. A byla to takzvaná banánová dohoda a byla vzata na vědomí valným schromážděním. Ale tato dohoda je mnohem více než pohod dohodou o banánech, protože z hlediska VTO je to nejdůležitější vyřešení sporu v dějinách GATU a VTO. A je to historické nejen proto, že urovnává tu řadu sporů o banány mezi Evropou a Latinskou Amerikou a Spojenými státy, ale také bylo jasné, že proto, aby bylo možné vyřešit spor o banány, všechny související otázky musí být také vyřešeny. Takže v banánové dohodě, ano, je řešen spor, o kterém jsem hovořila, ale také jsou řešeny tři rozšíření Evropské unie. Protože když se rozšiřují určitá společenství jako Evropa, tak se také mění cla a cla na banány. Tato otázka nebyla nikdy vyřešena. Takže součástí banánové dohody byla, bylo také poskut dát vlastně požehnání vyš, rozšířením Evropské unie od vzniku VTO. A je to také obrovským, tedy obrovskou podporou pro DDA, tedy rozvoj program z Doha. Banány mohou být považovány za tropické produkty, ale v země test to nepřáli, protože jedno z pravidel kola z Doha je, že musí dojít k omezením u tropických výrobků. A komisi se podařilo vyjednat, že banány nebudou běžným tropickým produktem. Budou posuzovány odděleně. A součástí dohody je, že a dojde k jakýmkoliv omezením u dohody o banánech, tak to budou jediné tedy omezení týkající se banánů. A souběžně s omezením u banánů dochází také k měkčí dohodě u veškerých otázek obchodních preferencí u tropických výrobků. Závěrem tedy, a určitě jste, jste, jste si to již uvědomili, Dohoda o banánech je mnohem více než vyřešení sporu o clech na banány. Je, je, jde o vyřešení hrozby sankcí, vyřešení rozšíření Evropské unie a také to řeší významné aspekty kola jednání z Doha. Takže z multilaterálního pohledu je to jedno z nejpozoruhodnějších vyřešení sporu a já jsem zde proto, abych vám poblahopřála a poděkovala za VTO, za tuto dohodu. <clears throat> Gabriel, já jsem měl pocit, že o banánech něco vím, protože se to sleduju hodně let přes americký senát a další organizace. Nicméně mnohokrát děkuji nejenom za zcela jednoznačné informace, ale také informace, které jsme všichni byli schopni pochopit. A nyní předám slovo paní Bolzíny jako zpravodajce, aby se vyjádřila. Prosím. Ringrazio molto la signora Marceau per questa... Děkuji mnohokrát paní Marso za tu velmi jasnou rekonstrukci velmi složitého případu a také nesmírně dlouhého případu. Protože to skutečně trvalo dlouhá léta. Nicméně bych chtěla položit dvě otázky. V závěru svého vystoupení jste hovořila o otázce skutečného obsahu ženevské dohody, kterou bychom možná neměli nazývat banánovou dohodou, protože se netýká pouze banánů, ale i jiných produktů, které svým způsobem by byly touto dohodou dotčeny. A týká se to také dalších zpráv vztahu Evropské unie, které jste zde připomínala. A já bych chtěla vědět, zda byste nám mohla konkrétněji vysvětlit, jaké jsou výhody, které získává Evropa tím, že konečně potvrdí tuto dohodu. Objektivně za to, co skutečně pokrývá tato dohoda, kromě banánů, a jaký postup se vlastně zlepší nebo odblokuje? To je jedna otázka, kterou jsem chtěla položit. A ta druhá, ta vlastně navazuje na tu první. Naopak, pokud by neexistovala tato dohoda, jaké by to mělo negativní dopady pro Evropu? Jak pokud jde o spory, o konflikty, Hovořila jste o otevřených, tedy ještě nedořešených sporech, které by tato dohoda mohla vyřešit. Myslím si tedy, a kladu si otázku, jakou vlastně výhodu přináší ta dohoda. A co v podstatě může zde tedy z toho získat Evropa i VTO, pokud jde o preferenční doložky eh, při řešení těchto otázek a jak by vlastně v podstatě tedy i vypadala situace v Evropě, kdyby ta dohoda neprošla. Děkuji vám. Děkuji, Daniel. Ano, děkuji, vážení kolegové. Myslím si, že zde jsou jasné výhody eh, spojené s uzavřením této dohody v Ženevě. Bylo to řečeno jasně. Bylo by možné ukončit eh, dlouhodobý boj. Nebylo to pro nás Evropskou unii jednoduché. A dále, pokud jde o země Jižní Ameriky, Latinské Ameriky, ty už nebudou moci žádat tedy o specifická práva v této oblasti a také je třeba si uvědomit, jaký význam má odvětví pěstování banánů v těchto zemích. A v těchto zemích se ta situace rozhodně nezlepší. Musíme si uvědomit, že státy Latinské Ameriky by pak měly podmínky, které by v podstatě mohly poškodit ty země, které měly preferenční přístup. A jsou zde tedy i určitá kompenzační opatření. Hovoří se o 280 milionech ročně, což by se týkalo tedy kanárských ostrovů Madeiry a také tedy zámořských území. Hovoří se také o 180 milionech, které by dala k dispozici komise Říká se, že by se v podstatě ta práva měla tedy ze 17 snížit na 0%, pokud jde o dovoz. A je tedy třeba podpořit naše obchodní partnery, to je pravda, je také třeba podpořit naše evropské producenty banánů. A měl bych tedy otázku, podle vašeho názoru ty argumenty, o kterých hovoří evropští producenti banánů, jsou ospravedlněné? Může to mít skutečně dopad na vnitroevropskou produkci banánů podle vaší vlastní zkušenosti, když hovoříme o stovkách milionů Mají být tyto prostředky věnovány skutečně na oblast banánů nebo na jiné odvětví činnosti, protože si myslím, že každá krize je příležitostí k tomu, abychom zase začali na novém základě. Ty dohody, které byly dohodnuty a byly tedy sjednány pro 20-leté období, by měly být určitou cestou, jak z toho ven po přechodném období bude třeba dbát na to, aby producenti banánů už neměli takové nesnáze a abychom zde měli namísto toho zemědělce nebo malé a střední podniky, které působí skutečně v rentabilním odvětví. Děkuji, Danieli, pan Speroni. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chci poděkovat paní Marso za její vystoupení a mám tuto otázku. Protože se mění vztahy mezi zeměmi AKT a těmi, které nejsou eh, ve skupině AKT, pokud jde o banány. Vyhodnotili se dopady nejenom pro evropské producenty banánů, ale také pro evropské producenty ovoce obecně. Abychom se pokusili zjistit, jaké pozitivní nebo negativní dopady to může mít v souvislosti s tím, co tedy získávají dovozci eh, ovoce. Říkám to ve vztahu k těm, kdo Eh, produkují jablka, hrušky a další druhy ovoce a mohly by být v podstatě konkurenty pro banány. Děkuji. Děkuji, Děkuji čau. Děkuji, pane předsedo. Pokud je o to, jak jste popsala ty konflikty před ujednáním z Ženevy, pořád jste mluvila o tom, že Latinská Amerika se neustále stěžovala, měla pocit, že ji někdo diskriminuje. Šlo opravdu jen o ty Latinoameričany, anebo šlo o velký střed velkých nadnárodních korporací? a oni měli pocit, že stávající dohody poškozují jejich zájmy z hlediska maximalizace zisků. S tím, že to nebyla otázka obyčejných řadových lidí. Komu vlastně ta ženevská dohoda, anebo ta dohoda o volném obchodu, kterou Evropská unie právě podepsala s Kolumbií a Peru, nejvíc posloužila? Není to spíš tak, že to teď způsobí velkou dislokaci mezi producenty banánů? A zvlášť malí producenti v afrických a karibských zemích budou ve velké nevýhodě v důsledku vývoje z nedávné doby, včetně podpisu dohody o volném obchodu mezi EU a Kolumbií a Peru. A není to spíš tak, že společnost Chiquitas, United Roots a ostatní národní komparace teď mají nejlepší podmínky, protože ti mají samozřejmě velice silné lobbysty a jejich činnost, některá jejich činnost hlediska lidských práv, opozice vůči odborovému hnutí a tak dále je neslavně známa. Přičemž někteří producenti, kteří teď budou v nevýhodě, zacházeli slušně s obyčejnými lidmi, s pracovníky, byli vstřícní, vstřícní vůči odborům a tak dále. Zvážila VTO i tyto otázky? Můžete možná k této věci něco říct? Děkuji, Joe. Ještě bych dodal, že na některé z těchto otázek může odpovědět i komise. Té dáme slovo za chvíli. Takže tyto otázky nemusí být všechny jenom pro vás. Helman? Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl mnohokrát poděkovat paní Marsu za tento přehled, za to, že nás informovala o tom, jak to bylo s tou dohodou VTO. A samozřejmě od té doby došlo k dalšímu vývoji. O některých věcech právě mluvil kolega. A já bych se chtěl zeptat, jestli ta nová snížení baranových tarifů v rámci nové dohody mezi EU a Kolumbii a Peru odpovídají závazkům z prosince 2009 ze Ženevy. To znamená, už se nebude snižovat nic v rámci jednání v Doha, jak už bylo řečeno. A dokážete si představit, že to povede k dalšímu kolu stížností, anebo máte strach, že dojde k dalšímu kolu věcí, které zkomplikují situaci v budoucím obchodu s banány mezi těmito producenty a EU? Protože bych také chtěla říct, že když jsem byl v Ekvádoru, proběhla tam velice široká výměna názorů s producenty banánů i s obchodníky, s těmi, kdo obchodují s banány z této země. A oni říkali, že ta dohoda EU s Kolumbií a Peru opět znamená neuspokojivou pozici i v rámci VTO. Takže Očekáváte, že dojde k dalšímu kolu nebo k dalším stížnostem, dejme tomu Ekvádoru ve VTO? A souhlasíte s tím, že stejné výhody by měl dostat Ekvádor, zvlášť když už teď vstoupil do nového kola vyjednávání? A nebo nezávisle na tom, jestli vstoupí do dalšího kola vyjednávání EU? A stejnou otázku mám na komisi. Jste připraveni dát Ekvádoru stejné preferenční zacházení jako ostatním středoamerickým dodavatelům, aby to odpovídalo vašemu závazku v rámci dohody VTO? A opatření pro země AKT v souvislosti s banány už nebudou v rozpočtu na rozvoj, nicméně máme v těch rozpočtových fondech nějaké prostředky, abychom napravili to, co způsobí tyto věci. Děkuji, Helmuté. Nyní požádám Gabriel, aby odpověděla na otázky, ještě než dáme slovo komisi. Ale aby se mohla nadechnout, já položím jednu jednoduchou otázku. Je pravda, že Bob Dole byl jedním z těch, kdo podnítil legislativní proces proti Evropské unii a pokud ano, zaměstnávala ho jedna z těch velkých národních společností jako Chiquitas v té době? Thank you very much. Uh, Děkuji mnohokrát. Některé podrobnosti k výhodám té dohody. Já myslím, že to bylo již eh, zaznamenáno, ale jeden, jedna z výhod je, že vyřešení sporu a kdyby Evropané pokud vzhledem k tomu, že Evropané byli postiženi a měli zájmy těmi spory, tak také byli zneklidněni sankcemi ze strany Spojených států a ty sankce byly odstraněny při zahájení jednání z Doha v roce 2001, byly pozastaveny, přerušeny, protože Evropané přislíbili, že definitivně vyřeší tento problém. A chcete-li jeden z hlavních kladů je vyřešení těchto sporů. Kdyby latomeračané měli větší zájem na obchodování s banány jako takovými, američané zase měli větší zájem nikoli o obchod s banány jako takovými, ale spíše s distribucí banánů, s prodejem banánů a službami. A soud VTO, pokud mi dovolíte tento výraz, řekl, že upřednostňuje AKT a znevýhodňuje dovoz banánů jako takových, ale také se postavil proti závazkům v oblasti služeb. A na to měli větší zájem američané. A na základě toho některé sankce a odvetná opatření byla přijata. Tedy ano, bylo vyřešeno několik sporů a já hovořím o té nejspornější oblasti v rámci GATU VTO, ale také došlo k vyřešení eventuality sankcí. A já se nechci pouštět do podrobností, ale dohoda o banánech ze Ženevy uvádí, že až bude tato dohoda ratifikována všemi stranami, tak Evropané budou mít nárok na předložení nového mechanismu. A všechny strany sporu, včetně Spojených států, se zavázaly, že podepíšou urovnání toho sporu. Takže to je důležitá věc. Kdokoliv zahájil tento spor, První spory byly v rámci GATU a do toho bylo zapojeno pět vývozců banánů z Latinské Ameriky, dřívějších vývozců banánů a Spojené státy. A všechny ty spory, velké, střední i malé, budou jednou provždy vyřešeny. Já se nechci pouštět do technických podrobností, ale Spory byly tedy jako součást dohody vlastně pozastaveny v roce 2001 a ty spory se nakonec mohly všechny vrátit. A jak už jsem řekla, také je to dořešení rozšíření Evropské unie, protože je-li pravda, že státy mohly uzavírat celní unie, tak bylo nutné kompenzovat ty strany, které přešly o podíl na trhu z důvodu rozšíření. A pokud hovoříme u banánu, o, pokud Polsko mělo nulové clo na banány, vstoupilo do Evropské unie, tak se vlastně zvýší clo a Evropská unie to měla kompenzovat. A všichni vývozci do Evropské unie by musí odsouhlasit, že je to v pořádku a že jsou s tím srozuměni. A tato rozšíření jsou nyní posvěcena. A ženevská dohoda, před, tedy před ženevskou dohodou byla ta rozšíření vlastně ve vzduchu. Nebyla definitivně potvrzena a posvěcena. Dalším důležitým prvkem je celá oblast související s DDA, tedy s kolem jednání z Doha. Máte pravdu, paní Barzány, souvisí to s dohodou o banánech. Ta měkká řešení se týkají AKT a latinskoamerických zemí, týkají se více tropických produktů než banánů. A nešlo jenom tedy o řešení banánů, ale řeší to tropické produkty a také obchodní preference v rámci kola jednání z Doha. A kromě toho, a tady vstupuje na scénu pozorovná úla komise. Dohoda o banánech je posuzována jako případno součást skoro jednání z Doha, jak už jsem uvedla, omezení u banánů v rámci ženevské dohody o banánech jsou jediná omezení, která budou požadována v oblasti banánů z Evropské unie. Takže to jsou ty tři hlavní kategorie vlastně kladů. A také jsou to součástí pokroku v rámci jednání z Doha. A institucionální smír, který vlastně je vložen do systému VTO ze strany Evropanů, přispívá k této historické dohodě. Negativní dopady, jak jste řekl, je vlastně eh, rub této mince. Pokud nedojde k ratifikaci této dohody, tak Evropané nebudou moci připravit eh, seznam, který je součástí dohody, kde jsou ty položky se cly o banánech eh, v souladu s VTO a pokud nedojde k ratifikaci, latinoameričané a američané nebudou souhlasit s dořešením sporu formálně a pokud nedojde k ratifikaci, tak rozšíření nebudou právně uznána. Takže mohli velmi jednoduše negativní dopady neratifikace je, že Evropa a VTO a multilaterální systém by vlastně neměli užitek z těch pozitiv dohody. A není to běžná dohoda. VTO nevyšle někoho, i když to bude úžasná finančně výhodná dohoda mezi Boeingem a Airbusem, tak VTO tím nebude tak eh, znepokojena. Ale tady je historický ten institucionální aspekt, multilaterální aspekt eh, dohody. To je skutečně historické. Několik otázek bylo položeno, a které nepatří do mé kompetence. Dopad na evropské producenty, zda výhody poskytované zemím, které nejsou v AKT, ovlivní jiné. A žádné výhody nebyly poskytnuty zemím, které nejsou v AKT. Evropané v touto dohodou vlastně zavedli rovné zacházení se všemi a sdělili, ano, budu dodržovat své závazky zem k VTO a od této chvíle, když budu dovážet banány, tak budou předmětem rovného zacházení. Ale pravidla GATT a VTO umožňují vládám, aby poskytly speciální bilaterální vztahy, dohody o volném obchodu. Takže v zásadě Evropa se dostala do plného souladu s pravidly. A všechny dovozy řeší stejně u baránů. A souběžně jste zahájili jednání o dohodách volném obchodu, kde je možné poskytnout ještě výhodnější zacházení z dovozy z AKT, tak já si nemyslím, že byly poskytnuty nějaké výhody. Další věc, kterou jsem chtěla zmínit velmi stručně, protože eh, komise může mnohem lépe na některé věci odpovědět, jako jsou lidská práva a činnost odboru a podobně. Ve VTO neexistuje pravomoc pro VTO vstupovat do interních sporů plynoucích z dohod obchodu. Vlády v rámci VTO mohou vyjednávat dohody volném obchodu a já, já vím, že došlo k vyjednání těchto dohod nejen s AKT, ale také s některými latinskoamerickými zeměmi. Z právního hlediska, a já jsem bohužel pouze právnička, tyto dohody o volném obchodě s AKT nebo latinoameričany zatím nebyly notifikovány VTO, takže vlastně neexistují. Samozřejmě čteme také noviny, takže víme, že se vyjednávají. Vlády mají právo je vyjednat. A mají také právo se dohodnout, co bude obsaženo v dohodách o volném obchodu. A to také činili. Pokud Ekvádor chce vyjednávat s jinou vládou, je na Evropě, zda bude chtít jednat eh, o dohodách o volném obchodu s kýmkoliv. Budou chtít, ale vláda se nemůže obrátit na veto a stěžovat si, říci, já chci dohodu o volném chodu s Evropou, nechtějí, oni se mnou nebudou jednat. To je čistě politická věc a předmětem jednání. A pokud je otázku, kdo iniciuje zda Bob Dole, viceprezident Bob Dole, nebo se, se zasazoval o vyvolání sporu. Popravdě řečeno, o tom nic nevím, ale ano, američané byli do toho sporu zapojeni, oni že spíše, spíše se zaměřili na oblast služeb a v těch nedávných sporech američané nebyli tak aktivní. Ekvádor byl nesmírně aktivní a Ekvádor dostal práva křížové odvety. Podle pravidel VTO, pokud jedna strana nerespektuje své závazky, tak druhá strana, v tomto případě Ekvádor, má právo porušit jiné povinnosti. A Ekvador řekl, Evropa nerespektuje své závazky, my jsme chudá země, vyvážím hlavně banány, Evropa Pane, se mnou nezacházejí správně, takže já podniknu odvetné kroky jinde. A systém VTO umožnil Ekvadoru, když to Ekvador nepoužil, použít odvetné kroky jinde. A typické je, že Ekvádor mohl vyrábět šumivé víno, a říkat mu šampaňské, porušila takto práva duševního vlastnictví a vzhledem k tomu, že EU porušila práva v oblasti zemědělství a banánů, tak Ekvádor dostal právo porušovat práva duševního vlastnictví. Je to částečně teoretické, museli by začít pěstovat víno a vyvážet ho, ale šlo určitou zásadu, ale o zásadu důležitou v rámci VTO. A komisi dá možnost odpovědět na další otázky. Děkuji. Gabriel, Gabriel, mohl bych ještě také jménem výboru ještě jednou poděkovat za to, že jste odpověděla na otázky. A že jste se tak dobře zhostila této ožávé otázky. A nyní požádám komisi z Generálního ředitelství pro zemědělství, Okay. Dobře, děkuji, pane předsedo. A děkujeme také paní Morso za tuto velice zajímavou prezentaci. Já myslím, že ta prezentace byla naprosto jasná, velmi dobrá, velmi přesná. A do značné míry už vlastně zodpověděla celou řadu dotazů, které položili poslanci. Takže já se tady teď pokusím pouze znovu zamyslet nad tím, jaký byl obsah této dohody. A možná pak ještě požádám kolegy, aby se vyjádřili k těm konkrétnějším otázkám, které poslanci položili. Takže, jak už bylo řečeno, jak už říkala paní Morso, ta banánová dohoda nebyla jenom o banánech. A výhody této dohody se proto netýkají jenom banánů, ale i dalších produktů. Byly tam vlastně čtyři věci v té banánové dohodě. Ta samotná dohoda o banánech, za druhé dohoda se Spojenými státy o ukončení soudního sporu Spojených států proti dovoznímu režimu pro banány v EU. Potom konec erozí banánových tarifů a režimu, o tom také mluvila paní Marso, a potom za čtvrté dohoda se zeměmi AKT, kde se Evropská unie zavázala kompenzovat, nebo ne spíš kompenzovat, ale provést určité přizpůsobení, aby se tím řešil účinek liberalizace obchodu. Takže já myslím, že obsah té banánové dohody už byl dostatečně vysvětlen, takže možná i několik slov k dohodě o narušování preferencí a o tropických výrobcích nebo produktech. V podstatě bylo dohodnuto, že zacházení s určitými produkty, včetně banánů, kole vyjednávání Doha bude probíhat určitým způsobem. A jde tam o různé zájmy, konfliktní zájmy různých zemí, vývozních zemí na jedné straně u tropických produktů latinsko-američtí prodejci těchto produktů žádali hlubší liberalizaci určitých produktů, o které mají zájem z hlediska vývozu. Pak šlo o zájmy zemí AKT, které chtěly, aby dopad liberalizace obchodu byl menší. A to bylo v návrhu AKT o erozích preferencí, což by mělo dopad na pomalejší snižování tarifů určitých produktů. Jinými slovy, to období by pak bylo delší. Takže v rámci této dohody, podle této dohody, ta modalita neboli vzorec pro snižování tarifů bude zahrnut do budoucích modalit pro zemědělství v kole jednání z Doha. Jak země AKT, tak latinskoameričtí vývozci tuto modalitu podpořili. To, aby to bylo zahrnuto do zemědělské modality v rámci Doha. A za druhé, země se dohodly na seznamu produktů, které mají podléhat této modalitě, tomuto zacházení nebo tomuto tarifnímu vzorci. Takže já myslím, že jak už bylo zmíněno, jak říkala paní Morso, je to obrovská věc, obrovská podpora pro jednání v Doha, protože tropické produkty a eroze preferencí patří k hlavním překážkám při vyjednávání v Doha o zemědělství. A když se zbavíme těchto překážek, rozhodně usnadníme budoucí vyjednávání. Myslím, že tady byly určité otázky o dopadu dohody o banánech na evropské producenty banánů. Tady bych zdůraznil, že podle nás produkce banánů v nejzdálenějších regionech EU není řešena v kontextu této dohody, ale prostřednictvím interního režimu EU. Ale možná, že ještě požádám kolegyni, aby se k tomu vyjádřila. Děkuji, Tauno. Pokud je o potenciální dopad těchto dohod na evropskou produkci, je třeba říct, že komise provedla hodnocení dopadů v roce 2006 u příležitosti reformy, panárové reformy. Souviselo to s předchozím režimem podpory pro produkce, producenty banánů. To hodnocení vycházelo z předpokladu, že podmínky velice podobné těm, které byly dohodnuty v té ženevské dohodě budou zavedeny i v tomto případě. A závěr byl takový, že vzhledem k modalitám výplat podpory pro banány nebude to mít velký dopad na produkci. Možná, že tady bude určitý dopad na příjmy producentů, ale to bylo zohledněno především navýšením banánového rozpočtu, které bylo rozhodnuto v roce 2006 podpora pro producenty banánů v nejzdálenějších regionech, co jsou největší producenti banánů v EU, byla převedena do toho programu POZEJ. A jak už bylo řečeno, celkový rozpočet byl 279 milionů. Ten dostávají producenti banánů každý rok. Jsou především ve čtyřech regionech, na Kanárských ostrovech, Guadeloupe, na Martiniku a na Madejře. A komise se domnívá, že dopad dohod o tarifní produkci právě tyto kroky komise z roku 2006 zohledňují. A ta rozpočtová částka je dostatečná, aby je ochránila před důsledky těchto dohod. Nicméně komise na základě žádosti příslušných zúčastněných stran analyzuje situaci na trhu a pokud to bude nutné, tak zasáhneme. Děkuji. Děkuji a já předám znovu slovo zpravodajce paní Balzíny. Grazie. Avrei da porre... Ano, děkuji. Chtěla bych ještě položit jednu otázku komisi, protože předtím jsem položila otázku paní Marso. Chtěla bych vědět, a zda mi komise může říci, jaký typ účasti a zda tedy existuje účast na jednání, které předcházelo té ženevské dohodě a zda v takovém případě jsme zajistili také účast zemí AKT a pokud došlo k nějakým problémům, co se tedy dělalo, abychom dbali na to, že ta nová kompenzační opatření protože se jedná skutečně o dosti starý nástroj, zatímco kompenzační eh, opatření jsou dosti nová. Jak se tedy zdařilo dbát na to, aby tato opatření eh, se dostala až k producentům? Čili mohli se toho účastnit producenti z AKT, a zda jsme si jistí, že skutečně tedy se k ním ty věci dostanou. Pan Speroni? Ano, děkuji. Já bych měl jednu poznámku. Říkalo se něco o dopadu této dohody na evropské producenty banánů. Já jsem však žádal, zda se uskutečnilo vyhodnocení dopadu na evropské producenty i dalšího ovoce, kteří jsou konkurenty pro banány. Uh, thank you. Uh... Děkuji. A teď znovu předám slovo komisi, aby mohla odpovědět na tyto dotazy, pokud to bude možné. Euh, Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych pogratulovat paní Marso za její velmi pedagogické a jasné vystoupení. Bylo to velmi tedy pro nás osvětlující. Pokud jde o tu otázku účasti zemí AKT na ženevských dohodách, mohu říci, že byli těsně zapojeni do jednání velmi pravidelně, pokud jde o postup jednání a a vydali tedy také svůj souhlas s tou dohodou. Čili jsme skutečně zvolili všechny možné způsoby pro to, aby se připojili do celého procesu. Pokud jde o doprovodná opatření, a to si myslím, že je velmi důležité, že se skutečně jedná o opatření nekompenzační, ale doprovodná jež mají tedy přines určitou podporu a pomoc. Je tady tedy určitý návrh komise, jak těmto zemím pomoci, jak se přizpůsobit vlastně celosvětovému kontextu obchodování s banány a pomoci jim, jak jsme to dělali i v posledních 20 letech, aby zlepšovali svou konkurenceschopnost, aby se byli schopni vyrovnat s výzvami, kterým budou čelit v novém eh, globálním prostředí a případně tedy zvolili i cestu diverzifikace. Opatření, která se týkají právě tedy tohoto doprovodného systému opatření, eh, budou vlastně vyvinuta pro každou z těch jednotlivých zemí v těch třech směrech, o kterých jsem hovořil a na tomto základě ta žádost, kterou tedy zpracují jim dá možnost vypracovat eh, určitý tedy systém žádostí o pomoc, kterou potom budeme poskytovat podle situace v každé zemi. Samozřejmě budeme muset usilovat o konsistenci s podporou, která se těmto zemím dostává jinou cestou, například z Evropské rozvojové banky, eh, nástroje pro eh, spolupráci v oblasti rozvoje samozřejmě proto, abychom zajistili provázanost celé spolupráce, kterou budeme mít zavedenou s jednotlivými zeměmi. Dále tady byla specifická otázka, která se týkala možnosti uvažovat o tom, že by tento nástroj byl zahrnut do jiné rozpočtové kapitoly. Právě tedy z těch důvodů provázanosti se na úrovni komise domníváme, že tento nástroj doprovodných opatření by skutečně měl být těsně provázán s tím nástrojem pro spolupráci v oblasti rozvoje. Děkuji vám, pane předsedo. Uh, Mnohokrát děkuji. Ano, já bych chtěla odpovědět na otázku pana Speronyho. Ta analýza dopadu, kterou provedla komise v roce 2006, se týkala trhu banánů a ne tedy trhu s jiným druhem, s jinými druhy ovoce. Myslíme si, že by se asi neprojevil nějaký skutečně výrazný substituční eh, dopad mezi banány a druhými Eh, typy ovoce. Čili eh, pokud by to nějaký účinek mělo mít, pak máme tedy odborníky na tyto tržní otázky, kteří by nás na to upozornili a pak bychom přijali opatření, která by byla nutná. Um. Já děkuji komisi. Gabriel mi právě sdělila, že Pascal Lamy ve všech fázích informoval země AKT, nejenom o vyjednávání, ale i o finančních balíčcích. Já bych o tom ani na chvíli nepochyboval, protože víme, že Pascal mi tady byl komisařem pro obchod. Já jsem v té době byl ve výboru pro odchod, když on byl komisařem. A musím říct, že věřím tomu, že si určitě vedl velmi dobře. Dobře. Chcete se k tomu vrátit? Ne. Ne? Ne? Dobře. Můžeme tedy přejít k dalšímu bodu. Máme tady trošku problém s tím dalším bodem. Je to zpráva paní Muscardini o uvádění země původu a ta bohužel uvázla v Itálii kvůli stávce. Dotýká se to v společnosti Air Italia, a samozřejmě od dvou hodin dnes do dvou hodin zítra je uzavřený belgický letový prostor. Takže pokud se chcete vrátit, třeba dnes večer nebo zítra večer, máte smůlu, pokud letíte. Takže paní Muscardini uvázla v Itálii, ale pokud vím, tak je na cestě autem a měla by dorazit zítra ráno. V tom případě bude tato zpráva odložena do zítřka. A proto přejdeme na bod 16 je odložená, takže na 17. Provádění článku 10 protokolu Organizace spojených národů o střelných zbraních a stanovení vývozního povolení a opatření pro dovoz a tranzit střelných zbraní jejich součástí, dílu a střeliva. Takže teď přistoupíme k první výměně názorů o návrhu nařízení na provádění článku 10 protokolu Organizace spojených národů o střelných zbraních. To nařízení se zaměřuje na implementaci důležitého nástroje protokolu o střelných zbraních, který vyzývá k obecnému požadavku na dovoz, vývoz a tranzit na stanovení vývozních povolení pro střelné zbraně, součásti díla a střeliva. A to ze strany všech, kdo podepsali protokol OSN. Nezákonná výroba, obchod se střelnými zbraněmi, jejich součástmi díly a střelivem, která byla přijata v roce 2001 a vstupuje v platnost v červnu 2005, Návrh pokrývá neautomatické zbraně, jejich součásti a střelivo pro civilní použití. Nařízení má být přijato běžným legislativním postupem podle článku 207 Lisabonské smlouvy. Protože cílem je zavést jednotný systém pro obchod. Spravodajem je pan Jakolino, který tady teď je. Mohl bych Pane Jakolino, mohl bych vám položit takovou jednoduchou otázku. Patří tam i sportovní zbraně? Protože na tom mám zvlášť velký zájem. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já bych začal odpovědí na vaši relevantní otázku a to zda jsou tam nebo nejsou zahrnuty sportovní zbraně a odpověď zní ano protože zbraně, o kterých hovoříme, se týká právě i sportovních utkání. Začalo se na tom pracovat v květnu roku 2005. Jde o e, článek 10 protokolu OSN, pokud jde tedy o nezákonné obchodování se střelnými zbraněmi a jejich součástmi, stejně jako se střelivem. Ten protokol je první závazný nástroj na celosvětové úrovni. Budoucí nařízení se bude týkat zejména všeobecných požadavků na právo vývozu, dovozu, na tranzit. Jak to tedy přijímají všechny signatářské strany dohody? Týká se to především tedy neautomatických zbraní jejich součástí dílu a střeliva a její obchodování s nimi nebo jejich převoz do třetích zemí. Jednotlivé požadavky jsou vyjmenovány v článcích, které jsou uvedeny v nařízení revolver, pistole, jsou to také lovecké zbraně a podobně. Jsou tam uvedeny i určité specifické otázky například právě pro převoz těchto typů zboží do třetích zemí v okamžiku, kdy se vlastně jedná skutečně o vývoz a musí tedy být tyto podmínky schváleny za předpokladu, že ta země dovozu má licenční schválení pro dovoz. V každém případě jde o zjednodušování postupů, které by tak měly být jednodušší, průhlednější. Tento protokol OSN ještě není ratifikován všemi státy. OSN pouze 75 z nich ho ratifikovalo. Podepsalo ho 25 zemí. A více jak 90 ho neratifikovalo, čili to nařízení umožní uplatňovat, jak jste říkal, pane předsedo, článek 10 toho protokolu ve všech členských státech. Tím, že se zde tedy stanoví, a to je opravdu velká novinka, systém, homogenní, sjednocený systém pro obchodování se střelnými zbraněmi, jejich součástmi díly a střelivem na půdě Evropské unie. Po prvním přečtení textu můžeme říci, že je nezbytné harmonizovat postupy, zaručit bezpečnostní normy a také tedy trvalou udržitelnost eh, zboží z průmyslového hlediska, což jsou tedy velmi citlivé okamžiky. Nesmíme zapomenout na to, že stokholmský program, který byl vyhlášen v listopadu roku 2009 parlamentem a pak ho La rada v eh, prosinci 2009. Pokládá tedy obchodování se zbraněmi jako možnou hrozbu pro vnitřní bezpečnost Unie. A je třeba upřesnit, jak tedy se ten článek, kde se týká v podstatě celních opatření a obchodních opatření, že tato agenda má samozřejmě také sociálně ekonomické dopady. To je třeba připomenout. V Evropě máme asi 694 milionů eur na vývoz a je tady velmi vysoká částka také na dovoz, takže musíme skutečně si uvědomit, že ten dopad této agendy bude velký. Pane předsedo, asi 10 milionů Evropanů má nějaký tedy vztah třeba ke sportovnímu nebo eh, pro lovecké účely využívanému eh, průmyslu se střelnými zbraněmi. 1,3 nebo 1,8 milionů například pro licence na zbraně pro civilní Eh, účely, tam to může představovat až kolem 5 milionů eur a až bude tento text při, schválen, tak umožní větší účinnost činností nezbytných pro schvalování vývozu dovozu a kontrola samozřejmě bude mít také velký význam. Ehm, bude to mít dopad i na celní jaksi, e, otázky, na celní kontroly, které budou zřejmě moci být zlevněny. Bude to mít tedy konkrétní dopady, ke kterým musíme přihlížet stejně jako k nezbytnosti, abychom měli stanovený rozsah působnosti, který musí být tedy jasný a musí být snadno použitelný. 14. září jsem předsedal prvnímu neformálnímu setkání s úředníky komise a rady, abychom stanovili metodu, společnou metodu a abychom rychle dospěli k dohodě, která by pravděpodobně mohla být přijata v prvním čtení. Zdá se mi, že všichni institucionální partneři projevili svůj zájem eh, ve vztahu k této agendě a jsem si jist, že tato evropská pravidla, tyto předpisy jsou v souladu s požadavky uživatelů, podniků, občanů a že bude moci rychle dospět ke konkrétním výsledkům. Můj návrh zprávy, a tím bych chtěl uzavřít, bude moci být předložen 25. a 26. října v rámci tedy výboru INTA. A potom hlasovat by se ve výboru mělo v prosinci v tomto roce, aby na plenárním zasedání bylo možno vyjádřit tedy stanovisko v, potom v únoru roku 2011. Jsem samozřejmě kolegům k dispozici. a vyslechnu si s velkým zájmem příspěvky, které tedy budou mít na toto téma. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Vy jste stínový, pane Ronaldi, chtěl jste slovo? Děkuji, pane předsedo. Já jsem v podstatě nežádal o slovo, ale využiji toho, abych poděkoval panu Jakolínovi. Je to citlivá otázka. V některých ohledech se to týká evropských specifik ve vztahu k tomu, co se děje ve Spojených státech a jiných regionech světa. Měl bych otázku, jaký je postoj protože se tady hovořilo o diskusích, které jste vedli s úředníky komise, jaký je tedy postoj výrobců k tomuto nařízení. Existují zde určité rozdíly mezi třeba eh, loveckými zbraněmi, sportovními zbraněmi a těmi dalšími druhy. Yes, um, I mean, Ano, já mám zájem o tuto zprávu, protože jako sportovní užitel mě zajímají sportovní soutěže. Ve Spojeném království jsou nejpřísnější předpisy a já jsem si dobře vědom, není možné použít eh, ruční pistoli, která je používána pro soutěže soukromně. A i když byste byl na olympiádě a kladl si otázku, zda očekáváme, že v celé Evropě budou tak přísné postupy jako ve Spojeném království, anebo to oslabí legislativu ve Spojeném království, pokud jde o sportovní zbraně. Zeptám se komise, pokud nejsou další dotazy. Děkuji, pane předsedo. Jmenuji se Fabio Marini, jsem zástupcem vedoucího oddělení, který se zabývá policejní spolupráci a mám na starosti tuto legislativu. Já bych chtěl doplnit některé aspekty k tomu, co řekl pan Jakolino, pokud jde o toto nařízení. Vysvětlím, proč komise předložila tento návrh. Komise vyjednala, podepsala protokol o střelných zbraních v rámci OSN za Evropské společenství a je to smíšený mezinárodní nástroj z hlediska EU, což znamená, že pro ty části, které spadají do kompetence Unie, je na Evropské komisi, aby podnikla příslušné kroky, aby došlo k transpozici ustanovení do legislativy EU. Články související s vnitřním trhem, označování, sledování a rejstříky, to je řešeno směrnicí o vnitřním trhu z roku 2008. A toto je vlastně druhý krok tohoto legislativního procesu. Aby bylo možné dospět k závěru a protokolu z hlediska EU, právní základ pro tento protokol jsou články 207 nové smlouvy. A v, v rámci článku 346 jsou rovněž některá ustanovení a také článek 10 protokolu OSN musí být v souladu s těmito dvěma články smlouvy. Unie by měla splnit své mezinárodní závazky po podpisu protokolu. A jak už jsem řekl, harmoni, harmonizace je požadována z hlediska společné obchodní politiky. Než jsme dospěli k definování a navržení tohoto textu, tak jsme provedli konzultace s jednotlivými, s jednotlivými subjekty. Pan Jakolino hovoří o akčním plánu, o stokholmském programu, o hákském programu a o prioritách v tomto směru. Jak už jsem řekl, komise provedla přípravnou studii, než sestavila návrh a provedli jsme hodnocení dopadu a vedli jsme konzultace v letech 2006-2007 se všemi zúčastněnými stranami, které zastupují různé zájmové skupiny, zejména Evropská asociace výrobců střelných zbraní střeliva pro sportovní účely a také sběratele a podobně. Konala se dvě tematická setkání v Bruselu eh, s členskými státy a soukromými stranami, včetně nevládních organizací a také jsme otevřeli vlastně e-mail pro trvalé konzultace Konzultace byla směřována do všech členských států a dostali jsme odpovědi z 19 z 27 členských států. Co se týče konzultace soukromých subjektů a nevládních organizací, komise prováděla podobnou širokou konzultaci. Specifický seznam je uveden v příloze hodnocení dopadu. A byla z, z, zastoupena i Asociace evropských obchodních a průmyslových komor, průmyslová komora Evropských společenství, která se ní nazývá Business Europe. A stanoviska vyjádřena v, v různých fázích konzultace jsou zahrnuta v hodnocení dopadu kde jsou zmíněna jednotlivá politická řešení a možnosti. A komise se snažila o obezřetný přístup, aby nenarušila aktivitu jednotlivých subjektů, výrobců, ale také uživatelů, zejména jsme si vytvořili zjednodušený postup pro některé aktivity, jako například eh, sportovní střelba nebo výstavy. Pro myslivce a sportovce existuje určitý speciální doklad, pas, který může být eh, proto využit. Pro běžné vývozy jsme zahrnuli specifická opatření, aby se zmírnil dopad tichý souhlas pro získání povolení pro transitní země. To je důležité, protože země, která je transitní zemi, nemá takový zájem na vydání tedy rychlého stanoviska a povolení. Takže tady používáme institut tichého souhlasu. Toť vše prozatím, budou další otázky, jsem připraven odpovědět. Eh, Pan Jakolino. Děkuji. Děkuji. Odpověď na vaši otázku týkající se rozdílů mezi předpisy v Velké Británii a jiných zemích, je třeba zdůraznit, že Velké, Velká Británie pouze podepsala protokol Spojených národů, zatím ho neratifikovala. Nicméně, pokud by měla přijmout tato opatření, pak by určila sjednocený a harmonizovaný systém sjednocený systém pro eh, certifikaci, kterou budou muset dodržovat všechny státy. Pokud je o to, co říkal pan Rinaldi, a to je normální, že průmyslové odvětví, producenti se domnívají, že tato agenda je důležitá, protože půjde o to, aby postupy byly co nejméně byrokratické abychom usnadnili určité eh, věci, abychom jaksi nezatěžovali další správní zátěží eh, tyto otázky. Samozřejmě, že nás budou bedlivě sledovat i takové organizace, jako jsou eh, lovecké organizace, ale v každém případě půjde o to urychlit postup aby se poměrně rychle umožnilo upravit a zharmonizovat pravidla, která nejsou vždycky dodržována. A zde se právě odkazuji na ten článek 10. Samozřejmě je třeba provádět kontrolu, protože nesmíme oslabit naši pozornost u této velmi citlivé otázky. Vyslechl jsem si komisi budeme samozřejmě přihlížet eh, k tomu, co tady zaznělo, k těm úvahám a chtěl bych znovu zopakovat, že jsem ochoten k další spolupráci, abychom dospěli k předpisům, které doposud nemáme v ruce. Děkuji, pane předsedo. <coughs> Děkuji, pane Jakolíno. Já bych vám řekl, řekl bych i komisi, že Spojené království má předpisy, ale přitom jsme byli svědkem dramatického nárůstu zločinu i za použití střelných zbraní, ale pokud vím, nebyly nikdy použity sportovní střelné zbraně ve Spojeném království. Pokud ano, tak je to velmi neobvyklé. Jsou to vesměst nezákonné zbraně. A já myslím, že když zavedeme legislativu která zneužívání tomu, co říkám, tomu, co nazývám nezákonnými zbraněmi, zažene někam do podzemí. Takže jdeme o to, aby tato legislativa neměla negativní dopad na lovce Evropské unie. Ale to je taková moje osobní poznámka. Mnohokrát děkuji. Děkuji, pane Jakolíno, za vaši zprávu. Dámy a pánové, tím uzavírám dnešní zasedání a připomínám, že zítra ráno budeme hlasovat v 9 hodin. A pokud budu předsedat já, začneme v 9 hodin. A vás, varuji vás. Protože vždycky toho máme hodně a když se nám podaří začít včas, tak nám to vždycky pomůže. Postarejte se prosím o to, že budete mít sebou hlasovací kartičky. Ano, pane Rinaldi? Děkuji. Pane předsedo, můžete nám upřesnit, o čem budeme zítra ráno hlasovat? Takže bude to ta latinskoamerická zpráva a strategie, energetická strategie jenom o těch dvou věcech? A nebo ta stávka na to má taky nějaký dopad? Pokud vím, bylo řečeno, že se bude hlasovat o všem, včetně těch zemí původu. Mnohokrát vám děkuji za účast a prohlašuji zasedání za uzavřené.